Um, so, ladies and gentlemen, we would like... Dámy a pánové, dovolte, abychom opětovně po tom dlouhém hlasování pokračovali v naší schůzi. Úplně prvním bodem na našem dnešním programu jsou ukazatele týkající se integrace přistěhovalců v roce 2015. Je to společná zpráva OECD a Evropské komise. Čekáme na pana Goriu, který je generálním tajemníkem OECD dorazí trošku se spožděním a bude prezentovat tuto zprávu. Nejprve dovolte, paní Belinda Pike je naším potěšením přivítat mezi námi, zastupuje DG Home. A možná bychom mohli začít s její prezentací Velice stručně bych vám ještě připomněla, že tato společná zpráva OECD a Evropská komise, Evropské komise je to vlastně první takové mezinárodní srovnání mezi EU a OECD zeměmi, pokud jde o imigranty, přetěvalce a jejich dětí. Je tam 27 indikátorů, ukazatelů, které se využily v rámci pěti velkých oblastí, zaměstnanost, vzdělávání, sociální inkluze, eh, občanské záležitosti a koheze. A ještě jsou tam dvě specifické kapitoly, které se týkají konkrétních dvou skupin. Jednak jsou to mladí lidé s přistěhovalackým, mm, to znamená z přistěhovaleckých rodin, většinou jsou považovány za benchmarky v této oblasti a třetí příslušníci třetích zemí, eh, třetích zemí, které eh, jsou Eh, součástí naší politiky v této oblasti. Já jsem si jistý, že výsledky této zprávy budou nesmírně zajímavé pro náš život, takže poprosíme nejprve paní Spike, nebo ne, už to vypadá, že pan generální tajemník je mezi námi. Takže už je na cestě, už je tady, počkáme chvilku. Hello. How do you do? Hello. Seriously, please. So, then we have the pleasure to welcome Mr. Angel je General of the OECD. Je naším potěšením zde přivítat pana generálního tajemníka Goriu, z OECD, který nám představí tuto zprávu, o které jsem se před chvíličkou zmínil, tuto společnou zprávu OECD a Evropské komise. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji za slovo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové. Jsem opravdu nesmírně potěšen, že mohu předložit klíčové závěry naší nové zprávy, která se týká právě těchto ukazatelů integrace přistěhovalců v roce 2015. Já si myslím, že všichni máte k dispozici určitě kopie této zprávy a pokud ne, tak eh, jsou k dispozici a máme tento dokument samozřejmě i na naší webové stránce. Toto je vlastně první rozsáhlý mezinárodní dokument srovnávání všech EU a i OECD zemí sociálních záležitostí ukazatelů imigrantů a jejich rodin v hostitelských zemích. Obsahuje to v podstatě takovou největší kompilaci, největší kompilaci, kompilaci informací, které se týkají integrace vlastně takový nejrozsáhlejší projekt a je to výsledek společného úsilí generálního ředitelství pro migraci a vnitřní záležitosti OECD a eh, Evropské komise a OECD samozřejmě. Integrace přestěhovalců a jejich dětí, to je jedna z hlavních um, politik eh, problematický politik pro nás, pro OECD i pro EU. Ano, víme, že toto jsou nesmírně obtížné, um, obtížná doba, obtížné období a samozřejmě, že eh, v našich zemích eh, hodně spoleháme právě na to, nebo mm, se díváme na to, jakým způsobem žijí tito imigranti a jejich děti. Díváme se na různé oblasti integrace těchto lidí, snažíme se bojovat proti určitým mýtům, určitým předsudkům eh, ohledně různých sociálních politických záležitostí. Imigranti představují velikou část naší populace. Eh, každá pátá osoba, téměř každá pátá osoba v zemích OECD a EU buď eh, se narodila jako cizinec, nebo se narodila v našich zemích, ale má alespoň jednoho rodiče eh, přistěhovalce. Celková populace se zvýšila těchto lidí o více než 30 od roku 2000 a očekáváme další nárůst téměř ve všech zemích. Ovšem, eh, samozřejmě, že tam nemáme například eh, eh, ta čísla těch lidí, kde se rodiče již narodili u nás, včetně a zkoumáme různé oblasti, například pracovní trhy, vzdělávání, sociální inkluze. Pan Stefano Skarpeta je ředitelem, mým kolegou, pro ředitel pro sociální záležitosti, pro ředitelství v rámci OECD a je zodpovědný za publikaci a Kristop náš kolega, je vlastně autorem této zprávy, sedí zde mezi námi a on koordinoval práci celého týmu, takže jsou k dispozici pro jakékoliv otázky budete mít. Určité výzvy sdílí téměř všechny země tito lidé, kteří k nám přichází. Samozřejmě, že potřebují se adaptovat na místní země, potřebují určitý čas i v Austrálii, Kanadě, na Novém Zélandu, v těch zemích, které se považují za nesmírně úspěšné, pokud je o integraci přistěhovalců, pracovní trhy, výsledky v této oblasti nebo vůbec zapojení těch nově příchozích jsou samozřejmě nižší to procento než místních lidí. Je to intuitivní, samozřejmě chápeme ty výsledky nebo ta čísla, ovšem eh, je to, je to samozřejmě tak. Málo vzdělání imigranti mm, mm, velice často jsou více, eh, eh, tam zaměstnanost mezi většími než místní lidi, místními lidmi, ovšem imigranti s nižším vzděláním a teda je tam vyšší zaměstnanost, ovšem nekvalitnější pracovní místa. Pokud jde o imigranty s diplomy, s vysokoškolským diplomem, především ti, kteří mají eh, tyto, tuto vyšší kvalifikaci, tak ty většinou jsou tam zaměstnanosti nižší ve srovnání s místními lidmi a to téměř ve všech zemích. A ti, kteří mají zahraniční nějaké vzdělání, kteří pracují, ti většinou mm, jsou překvalifikováni pro, své, eh, pro svůj post. To znamená, že v podstatě mají vyšší vzdělání, než potřebují pro vykonávání své konkrétního postu či práce. V rámci EU máme i tato pravděpodobnost eh, dvojnásobná to znamená, že je to ještě horší vlastně výsledek a to mm, ve srovnání se všemi zeměmi. Ovšem vidíme zde rozdíly, samozřejmě záleží na tom, kolik těch imigrantů jednotlivé země přijímají, jak to vypadá, když se podíváme na vzdělání, například, když to uděláme podle jednotlivých kategorií, například práce, rodina, humanitární záležitosti, nebo člověk, který je bezdomová v důsledku války a tak dále. Čili my jsme samozřejmě začleni do různých kategorií a měříme to různým způsobem. Veliké výzvy jsou zde především pro ty země, které mají veliký podíl humanitárních migrantů mezi uh, nově příchozími. Především jsou to skandinávské země. Tyto skupiny potřebují samozřejmě podporu, integrační politiky mohou hrát o zásadní roli. Asi nás nepřekvapí, že jsme zjistili, že imigranti, kteří jsou déle v dané zemi, tak tam ty výsledky jsou lepší. Asi bychom to i očekávali přirozeně, ovšem toto máme nyní zdokumentováno. Viděli jsme eh, takový pokrok eh, především těch zemí, kde byly největší rozdíly mezi těmi nově příchozími. Francie, Švédsko, Nizozemí, to jsou právě ty země, kde tito eh, lidé, nyní kde se jim daří lépe, kde ta situace je opravdu diametrálně jiná, lepší. A nyní, jestli dovolíte, ještě několik eh, takových rozdílů mezi zeměmi. Ekonomická situace například v těch hostitelských zemích. To je další ukazatel. Ptáte se, zda to může hrát roli, jistě. Má to veliký dopad na přistěhovalce. Větší než na místní obyvatele, protože většina těch pracovních míst eh, má eh, eh, takovou cyklickou povahu. A u přistěhovalců a v Jižní Evropě eh, v současné době právě čelí takovým velikým problémům. Mnoho přistěhovalců s nižším vzděláním přišlo o pracovní místa v průběhu krize a ti, kteří jsou ještě pořád zaměstnaní, často pracují v takových těch prekérních, nekvalitních podmínkách. Je tam veliké rizik jako toho, že ti lidé i přesto, že jsou zaměstnaní, tak jsou vlastně chudí, spadají do kategorie chudých lidí, to znamená, ty podmínky pracovní jsou prekérní a samozřejmě, že i to, co vydělají, je mm, velice nízká částka, to znamená, že jsou to vlastně chudí lidé i přesto, že mají práce. To je propojeno i se špatným bydlením, špatnými podmínkami životními, dále jsou tam různé minimální benefity, dávky a tak dále. Dále nedostatek ehm, integrace na pracovní trhu, na sociální oblasti má to samozřejmě negativní dopad nejenom na přistěhovalce samotné, ale zároveň samozřejmě na děti těchto přistěhovalců. Takovým z nejzdeklidňujícím ukazatelem z našeho dokumentu je to, že ehm, v podstatě pokud ten um, přistěhovalec je z nevýhodněné skupiny, tak to potom má dopad i na jejich děti, kteří se narodili v dané zemi, především mm, u, u přistěhovalců s nižším vzděláním, nižšími příjmy. To znamená, že v podstatě vlastně pokračujeme ve stejném socioekonomickém vzorci, ve stejných um, problémech, jakým čelili rodiče těchto dětí, především v těch členských zemích, nebo evropských zemích, kde ti lidé měli většinou nižší vzdělání a mm, bohužel často se to přenáší i na tu novou generaci. Vzdělávací systémy mohou a měly by hrát zásadní roli, tak aby došlo k tomuto prolomení těchto nevýhod mezi jednotlivými, nebo tomuto předávání nevýhod mezi generacemi. Vzdělávací systémy ovšem často nemají dostatečné podmínky a prostředky na to, aby reagovaly na tyto výzvy. Například, když je vám 15, tak v mnoha evropských zemích, Rakousku, Belgii, Dánsku, Německu, Francii, Španělsku, Nizozemí, ty výsledky mezi, mezi uh, už místně narozenými dětmi přistěhovalců nebo jejich výsledky jsou horší než u těch dětí, kterých rodiče se narodili už v dané zemi. A ten rozdíl je tam asi jednoho roku, to znamená jeden, jeden rok, to je, to je obrovský rozdíl. To znamená, zda ten jeden rok když máte nebo nemáte za sebou um, vzdělávací systém. Tito, tito lidé, tito děti, to neznamená, že jsou to děti, které zrovna se dostaly, řekněme, z Latinské Ameriky a Afriky nebo Azie. Ne, ne, ne, to jsou děti, které již se narodili v dané zemi, strávili tam celý svůj život a v podstatě jsou rok pozadu, jsou v podstatě rok pozadu za svými vrstevníky kteří jsou, eh, se narodili místním rodičům. Právě protože vlastně tyto nevýhody se přenáší na tu další generaci a my nejsme schopni tento začarovaný kruh prolomit. Ti, kteří imigrovali i jako dospělé osoby, čelí problémům, protože byli vzděláni a žili v zahraničí, samozřejmě to asi můžeme pochopit. Ovšem toto přece již nemá žádný význam, nebo nemělo by hrát takový význam pro jejich děti. A proto je to tak smutné, proto je to tak tragické, protože vlastně to všechno záleží potom na tom integračním systému, vzdělávacím systému dané zemi a vlastně celé společnosti, která by měla zajistit stejné rovné podmínky a to, že to nejsou schopni dělat, to není morálně akceptovatelné, není to eticky akceptovatelné pro nás, není to politicky je to nesmírně eh, nebezpečné a představuje to překážku inkluzivního růstu. Je to riziko pro sociální soudržnost a zároveň to znamená mnoho promarněných příležitostí z ekonomického charakteru, z ekonomického hlediska, čili Děti přistěhovalců v Evropě mají pouze 50% šanci toho, že by skutečně se opravdu dostali do mm, té nejlépe eh, nebo nejšikovnější první 25 těch procent i eh, v eh, srovnání s jejich vrstevníky, kteří si se jsou se znevýhodněných skupin, ovšem již z rodin, které jsou místní. A samozřejmě, že ta, ta, to, to přechodné období je nesmírně obtížné, jsou to eh, děti přistěhovalců v Evropě. Ehm, skutečně toto obdu, takovéto přechodné období je nesmírně obtížné pro ně, protože 20 eh, těchto mladých lidí z rodin přistěhovalců mají potřeby buď v oblasti vzdělávání nebo, nebo mm, na pracovním trhu ve srovnání s každým sedmým mladým člověkem, který se narodil do místní rodiny. A ti lidé, kteří přichází po 15 roku života. Eh, to znamená, že vlastně každý třetí člověk z této skupiny čelí stejným mm, problémům. Čili jsou zde opravdu nedostatky v oblasti integrace mm, a zároveň je zde určitý pocit diskriminace mezi místními, mezi mladými lidmi, kteří se narodili už v dané zemi, ale pochází z přestěhovalské rodiny, eh, rodiny a takový pocit vidíme v mnoha evropských zemích nejenom teda, že, jsou diskri- že tam existuje diskriminace, ale že i oni se cítí diskriminováni takový pocit mají tito mladí, mladí lidé v mnoha evropských zemích. Více než 20% eh, těchto lidí má pocit, že jsou diskriminováni. To je číslo, které je větší ještě mezi těmi původními imigranty, eh, eh, ještě vyšší než mezi těmi původními přestěhovalci. To znamená, že jejich děti se cítí diskriminováni mnohem více než jejich rodiče a to je skutečné selhání tohoto systému. Je to zároveň tento pocit toho, že jsou diskriminováni, eh, se, um, ehm, pocitují i spíše více vzdělaní lidi než méně vzdělaní. A je to paradox, ovšem samozřejmě jsou zde určitá očekávání a určitá frustrace mezi těmito mladými lidmi, kteří nejsou schopni obstát v tomto um, prostředí. A to jsou alarmující výsledky to skutečně volá po nějakém konkrétním kroku pro politiky, pro eh, osoby vašich pozic. Je to takový sputnik nebo okamžik vlastně, protože my skutečně, ne, pokud nikdy jsme nevěděli, že to takto vypadá, neznali jsme tato čísla a nyní poprvé víme, co se děje. Společně s Evropskou unii, OCD, to je skutečně to, to, to, to, to neuvěřitelná práce, kterou jsme odvedli. Vždycky hovoříme o migraci, o integraci, ovšem vůbec jsme to nedokázali konkretizovat. A nyní alespoň již máme tyto informace a budeme mít čím dál tím víc informací, dovíme se o tomto fenomenu čím dál tím více, když budeme v této práci pokračovat, dámy a pánové. Příliš často eh, země původu daného člověka mm, jeho rodičů má obrovský dopad na jejich příležitosti životní. Já si pamatuju, když prezident Obama nedávno řekl, že vaše budoucnost nemůže záležet na vašem poštovním směrovém čísle. To prostě nemůže, to je něco, co zde přesně vidíme, akorát to můžeme ro- rozšířit a neříct, není to poštovní směrovací číslo, ale země původu. I přesto, že zde vidíme veliký pokrok v mnoha ohledech, tak nás čeká ještě mnoho, mnoho práce, abychom přesilovali co mají dětem dali příležitost uspět v životě. Samozřejmě musíme zlepšit integraci, tak abychom vytvořili prosperující budoucnost pro všechny, inkluzivní budoucnost pro nás, pro všechny. Milí přátelé, to jsou samozřejmě obrovské výzvy, obrovské problémy. Země EU a ostatní země OECD udělají obrovský pokrok v integraci. Většina přistěhovalců a jejich dětí jsou lepším způsobem integrovány na pracovním trhu, v jednotlivých společnostech, než tomu bylo v minulosti, ovšem ještě to neznamená, že je to kvalitní integrace. Čeká nás ještě mnoho práce. Úspěšná integrace znamená nejefektivnější využití potenciálu těchto přistěhovalců. To znamená skutečně se snažit získat maximum a zároveň využít tento potenciál pro dobro celé společnosti, do které by měli být tito lidé integrováni. Takže Vyzývám k tomu, abychom pokračovali v tomto úsilí. Vyzývám k tomu, abychom se snažili nějakým způsobem opravdu o to, aby se imigranti u nás etablovali, protože ano, to znamená, jakým způsobem by se mohli lépe etablovat eh, u nás. My jsme udělali eh, toto, tento první průzkum v roce 2012, toto je vlastně druhý pokus a my v této práci budeme pokračovat, chceme v tom pokračovat s vámi, se všemi a moc mm, bych vám chtěl poděkovat za tuto úžasnou příležitost, toto privilegium, podělit se s vámi o tyto výsledky a zároveň, abych vás trošku mm, natchnul pro celou tuto problematiku, ale zároveň, abych eh, vyvolal určité otázky, určité mm, pochybnosti, určité obavy a abyste nás podporovali v této práci a abyste neustále se snažili skutečně věnovat pozornost této problematice, která nás nikdy neopustí, která zde bude vždycky, ovšem čeká nás tam ještě hodně práce. Děkuji. Děkuji. Ano, děkuji. A nyní paní Belinda Pajek za generální ředitelství Nitro, velice děkuji za slovo. Komise je velice ráda, že dnes společně s OECD může zveřejnit tuto zprávu. A já mám také velkou radost a je to pro mě velkou poctou, že pan generální tajemník OECD, pan Guria, nás navštívil zde v Bruselu a osobně zde může představit tuto zprávu vašemu výboru. Samozřejmě vy, že víme, že imigrace je teď prioritou politického programu. Víme, jak obtížné jsou ty diskuse na, Evrops- na radě. Máme se také tu novou agendu pro migraci a Vždy také zdůrazňujeme, že ty návrhy přemysťování a přesidlování musí být součástí komplexního balíčku a na tom právě také pracujeme. Musí s tím souviset i integrace státních příslušníků třetích zemí a souvisí to i s humanitární um, pomocí. Ti, kteří utíkají z konfliktních zemí, musí být vítáni v našich zemích a oni nechtějí pouze přijímat pomoc, chtějí nám také něco nabídnout a chtějí zde mít nové životní podmínky, chtějí být zbaveni strachu a pronásledování. následování. Proto je důležité, aby stavila integrace všech migrantů bez ohledu na to, z jakého důvodu přišli do Evropy. Integrace samozřejmě může také přispět i k celkovému úspěchu eh, politiky migrace, ale také zásadní i pro celkovou životoschopnost našeho kontinentu. Víme, že primární odpovědnost eh, leží na členských státech a je zde zejména také důležitá úloha místního a regionálního kontextu, aby zde byly hmatatelné konkrétní účinné politiky integrace. Nicméně členské státy a Evropská unie také má nabízet eh, eh, například eh, výraznou finan, nebo nabízí fi, výraznou finanční pomoc. Byl zde Evropský fond pro integraci a také v tomto novém financování, v tomto novém financování období zde máme nový fond AMIF, kde očekáváme, že se vynaloží asi 600 milionů eur v oblasti legální migrace a integrace legálních migrantů. Evropský parlament také zdůraznil důležitost tohoto financování. Když jsme vyjednávali legislativu, tak jsme také trvali na tom, že členské státy musí vynaložit minimálně 20 eh, financí z rám toho AMIFu právě na integraci a že pokud na to nevynaloží 20%, tak, se, tak by se měli zodpovídat Evropě a evropským občanům. Proč? Eh, my nechceme pouze nabízet eh, finance, ale také jsme už mm, celou minulý deset let eh, usilovali o to, abychom také hráli silnější úlohu v tom, abychom posílili spolupráci a koordinaci mezi členskými státy v oblasti imigrace a integrace. Před deseti lety členské státy schválily společné principy pro integraci a před pěti lety za španělského předsednictví členské státy odsouhlasily ukazatele, které mají měřit pokrok v integraci. Saragoze došlo k rozhodnutí a proto se ta, ty indikátory jmenují Saragoské indikátory. Takže máme zde tato zpráva, která vychází právě z těch indikátorů, je velice zevrubná. Myslím si, že pro vás bude velice užitečná, pro vás, co by zákonodárce. Upozornila bych vás na kapitolu 14, která se týká právě <clears throat> Evropské unie, té úrovně Evropské unie. Je důležité, abychom zde byly navrženy nové politické koncepce, které mají pomáhat eh, migrantům. Pan ředitel Guria už upozornil na celou řadu důležitých problémů. Bylo to tedy z pohledu OECD a já bych teď ještě chtěla upozornit na několik eh, skutečností, které se týkají Evropské unie. Za prvé víme, že zaměstnanost je zhruba poloviční těch migrantů v, polovině s těmi, v porovnání s těmi domácími. Máme zde strategii 2000, Evropa 2020, kde usilujeme o zaměstnanost ve výši 75% nebo 70%. Takže pokud se nám nepodaří z, um, zaměstnat tyto imigranty, tak se nám nemůže podařit plnit tyto cíle. Dále vidíme, že uh, tito přistěhovalci mají většinou nižší vzdělání 18 procent eh, mm, ty, ty rozdíly jsou velké v porovnání s těmi domácími eh, obyvateli, ale Eh, pokud, i pokud ten, kdo má vysoké vzdělání, tak to nemusí znamenat, že potom to vzdělání oni dokážou uplatnit na tom, v té hostitelské zemi, protože pouze 64% imigrantů v roce 2014 mělo takové vzdělání, které mělo takové místo, které odpovídalo jejich vzdělání oproti těm 83% místních. A eh, také pokud někdo získal také je rozdíl mezi těmi, kteří dostali diplom v zahraničí, ve třetích zemích a mezi těmi, kteří mají eh, diplom přímo z Evropy. To si myslím, že je také velice zajímavý, zajímavý um, um, fakt, který bychom ještě měli, um, který bychom ještě měli zamyslet. Dále, dopad na evropskou ekonomiku. Máme zde za mm, nepříznivou situaci v ekonomice těch eh, třetích zemí. Um, v Evropské unii to bylo to tak, že v roce 2013 bylo 50 imigrantů v Evropské unii ohroženo chudobou a sociálním vyloučením. E, bylo, to mnohem, bylo jich mnohem více než v porovnání s těmi domácími. A ta zpráva také říká to, e, e, že se také ti imigranti vyjadřují, do jaké míry pocitují diskriminaci a bylo to vlastně, byl tam přehled v jednotlivých členských státech ty poznatky jsou velice bohaté a myslím si, že ale celá řada těch poznatků je poměrně optimistických. Například se ukazuje, že ty problémy, které nese imigrace, se nezvyšují tím, že v té zemi je více imigrantů. Některé země, které mají poměrně hodně imigrantů, nemají tak velké problémy jako třeba jiné země. Takže myslím si, že to je třeba důležité se na to podívat. Z té zprávy se můžeme dovědět i to, že Eh, integrace dlouhodobý proces, který však nese výsledky a že ty různé eh, problémy a eh, těžkosti, které jsou v té zprávě, se spíše ukazují u těch novějších migrantů, protože ti, kteří žijí už v Evropě dlouhá léta, tak jsou vlastně mnohem blíže té domácí společnosti. A ještě bych chtěla říct, že pro Evropský parlament je možná zajímavé to, že většina těchto migrantů se stává aktivními občany Eh, v roce 2012 se dvě třetiny vlastně migrantů přihlásilo k Evropské unii a také se účastní eh, voleb. 77 nebo 70 se účastnilo třeba evropských voleb, což eh, je velice dobrý výsledek, zejména v těch zemích, kde ty volby nejsou povinné. To jsou takové eh, obecné ehm, výsledky. Pak eh, v té zprávě jsou ještě výsledky rozčleněné podle jednotlivých členských států. V agendě pro migraci říkáme, že chceme dále posilovat a mm, podporovat integraci, chceme také zapojit Evropský parlament do všech diskusí. Ale já jsem ráda, že teď máme takový eh, dobrý základ, dobrý zdroj, tuto zprávu, ze které můžeme čerpat. Já vám ji doporučuji. Chtěla bych také poděkovat OECD za vynikající práci, kterou odvedli. A Eh, hovořili jsme také o legální migraci, s, s, hovoříme zde s vámi v parlamentu a také teď to projednáváme, nebo teď to řešíme s OECD. Děkuji za tuto prezentaci. Time, but... Máme velice omezený čas. Mám zde tři přihlášené do diskuse, takže Anna Gomez je první, prosím, přihlášenou. Děkuji. Děkuji, děkuji za tyto zprávy. To je opravdu fascinující, když se podíváme na všechna ta data, která zde vidíme. Já jediné, co mohu říci, je, že věřím a doufám, že teda to ukážete opravdu i členům rady a že teda mm, je to probere, když jim to ukážete, protože ty diskuze poslední byly opravdu neuvěřitelné, úplně neakceptovatelné. Ne, ne, ne, nešlo o Řecko, šlo o migrace a ty návrhy ze strany komise, takže tito pánové a dámy prostě by měli opravdu mm, dostat tuto, tuto knížku opravdu na stůl a měli by to nějakým způsobem strávit a proto vás chci poprosit, aby si uvědomili, že jediná možnost, jak zastavit ty tragédie na, ve Středomoří, ale nejenom tam, ale i na naší pozemní hranici, že jediným způsobem, jak zabránit pašování lidí, je poskytnout právní cesty pro migraci. A ještě bych ráda řekla, že mnoho z těchto takových eh, zdrženlivých reakcí, nechutí je z našich vlád je spojeno i s určitým my pocity našich společností. Mnoho lidí se obává, bojí se přistěhovalců. Ovšem, tak jak jste poukázali správně ve vaší knižce, my potřebujeme migranty z mnoha důvodů a především pokud je o ekonomickou účinnost. A tito lidé byli a jsou nesmírně důležití v rámci našich společností evropských pro náš pokrok, pro vybilancování i našich účtů v oblasti sociálního zabezpečení. U mě to bylo jasné, u mé země do roku 2008. Najednou pak přišla krize. Já jsem z Portugalska, mimochodem a najednou se snížilo číslo mm, přistěhovalců dramaticky, desetinásobně asi přibližně. A emigranti. Tam tato číslo narostlo právě v důsledku té šílené politiky škrtu, kterou na nás eh, uvalila trojka. Samozřejmě společně mm, teda s eh, evropskými vládami. A jaká je situace? stávající. Já doufám, že vaše další zpráva, já bych se na vás ráda obrátila, na pane generální tajemníku a rovněž i na komisi. Zda připravit takovou zprávu ohledně dopadu těchto politik úspor na emigraci a únik mozku se zemí jižních zemí Evropské unie, protože tito lidé, kteří od nás odchází, jsou většinou kvalifikovaní, mladí lidé. Právě ten typ občanů, které potřebujeme pro náš další vývoj. V Portugalsku například byste se museli vrátit do minulosti o 50 let, abyste dosáhli stejnou úroveň emigrace, jako jsme viděli v posledních několika letech. Více než 300 tisíc eh, našich mladých lidí opustilo Portugalsko. Pane generální tajemníku, vy jste se zmínil o tom pocitu vyloučení, což je nesmírně důležitý ukazatel především mezi dětmi přistěhovalců a že teda vlastně 20% mm, těchto lidí má tento pocit, což je obrovské číslo. Asi si mnoho lidí neuvědomuje, že s těmito politikami, to politiky, které skutečně vlastně propagují sociální exkluzi, společně se škrty, především v Jižní Evropě, ale nejenom v těchto zemích, tak v podstatě my vlastně tím vytváříme ty zahraniční bojovníky. Já vás musím poprosit, říká pan předseda, aby skutečně vaše příspěvky nepřesáhly dvě minuty, protože nemáme čas, moc se omlouvám. Berget Sepel je dalším řečníkem. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte, abych poděkovala za všechny tyto informace, data, zprávy, čísla, protože většina těchto informací, které jsme si vyslechli, nejsou nové, ovšem nám často chybí ta data, která by mohla poukázat jasně na to, jaká, o jakou situaci se jedná. A je skutečně smutné si uvědomit, že v našich členských státech ta situace, pokud vaši rodiče jsou chudí, vy budete chudí, pokud vaši rodiče eh, jsou nízek, eh, mají nízkou kvalifikaci, tak to stejné postihne i vás. Čili my vlastně prodlužujeme tuto situaci, což je opravdu smutné v našich členských státech. A to, co je smutné, je to, že členské státy na tom nepracují. A zároveň ta situace dětí přistěhovalců je ještě horší, což je opravdu šílené. Já si myslím, že je to neakceptovatelné z humánního hlediska, ekonomického hlediska. Když hovoříme o dětech imigrantů, tak tato situace kontinuální diskriminace v různých oblastech má rovněž dopad na to, o čem hovoříme při problematice radikalizace, protože samozřejmě, že děti těchto přistěhovalců se cítí více diskriminování než rodiče. Rodiče si říkají, my jsme mm, skutečně přistěhovalci, my jsme noví v této zemi, my se musíme integrovat, ovšem jejich děti už se narodili u nás a mají samozřejmě správný pocit, že jsou občany této země, že tam patří a najednou zjiští, že tomu tak vlastně úplně není a právě proto to je další důležitý impuls a důvod, proč na tom pracovat. Proto jsem velice ráda, že všechny tyto informace a všechny tyto eh, fakta máme k dispozici a já skutečně věřím a doufám, že to bude mít dopad a význam nejenom pro přistěhovalce, ale že musíme i my vlastně pracovat na našich dětech, občanech, když hovoříme o přistěhovalcích a situaci jejich dětí, tak tam je to ještě horší a skutečně na to musíme všichni pracovat. Děkujeme, říká pan předseda. Pada, Madame Delony je dalším řečníkem. Děkuji velice stručně. Ráda bych vám poděkovala za tuto studii. Ta skutečně vlastně mm, odráží informace z minulého týdne. Pan Martin Vincenty na našem slyšení hovořili o přidané hodnotě ekonomické legální migrace a to, že vlastně v těch zemích, kde skutečně to mm, reagu, eh, eh, existuje, kde je skutečná, kde skutečně ta integrace funguje, takže vlastně z toho profitují úplně všichni a to je jasné na základě vašeho dokumentu, bylo to řečeno i minulý týden na našem slyšení a v podstatě jsou to ty dvě verze imigrace, to znamená, buď teda budeme kontrolovat hranice, budeme finanční prostředky pouze na to a na druhou na druhé straně legální imigrace, ekonomická imigrace, snaha o integraci. Anna i Becky se o tom zmínili. Já skutečně doufám, že tento dokument zaváží, že ho budou skutečně číst lidé, že je to teda trošku jiný přístup ekonomicky. Vidíme, že je to prostě dobré pro nás, pro všechny a i pro no, nejenom teda pro nově příchozí, ale i pro přistěhovalce, kteří už u nás žijí dlouho. Děkuji. Děkujeme. Mario Lauristin i Maria Lauristin je dal, Marion Lauristin je dalším řečníkem. Děkuji, děkuji, pane předsedo, ráda bych poděkovala OECD, protože já v podstatě už od roku 1997 se věnuji tomuto výzkumu v oblasti integrace a my v podstatě jsme již dlouho, dlouho očekávali právě takový tento komparativní obrázek. To, co mi zde chybí, je určitý přehled integračních politik v jednotlivých zemích. Když se podíváme totiž na ty rozdíly mezi zeměmi, tak je tam mnoho věcí, které by se daly vysvětlit, když se podíváte na to, jaké politiky využívají v této oblasti OECD dělalo mnoho takových komparativních analýz. Možná by to mohl být další krok, podívat se na různé strategie, integrační politiky, postupy, jejich nedostatek například a porovnat to, protože je velice důležité pochopit, jaký je skutečný obrázek, mm, multidimenziální obrázek, protože my zde vlastně vidíme pouze několik věcí, ale například Human Development Index, eh, to je jeden ukazatel, ale například můžeme mít i rozvojový index. U nás ve Stonsku my jsme si vytvořili takový eh, index, je tam občanství, jazyk, pracovní které různé věci, které do toho můžeme eh, začlenit a pokud bychom měli takový standardizovaný index mezi jednotlivými zeměmi a podívali se na jejich praktiky, politiky, tak by to mohla využít rada, mohly by to využít ostatní orgány, to by mohl být takový uh, úžasný nástroj pro boj proti stereotypům, to bych jsme mohli říct si i hraně. Ano, pokud byste měli taková data k dispozici, tak byste takový komparativní obrázek měli k dispozici. Děkujeme. A ještě um, kolegyně Kienge má slovo. Grazie. Anch'io ringra... Děkuji. Děkuji i z mé strany mnohokrát eh, za veškeré příspěvky, které byly velice užitečné. Já jsem byla v Itálii ministriní pro integraci a tehdy bych bývala velmi využila ve své práci takovýto dokument. A proto velice vítám, že dnes nám tato zpráva byla v této formě představena. Myslím si, že více než kdy jindy nám připomíná, že je třeba překonat tuto nouzovou situaci. Pokud věc skutečně pečlivě zanalizujeme, zjistíme, že přistěhovalectví je strukturálním fenoménem. Je třeba tedy mít eh, k dispozici vhodné údaje a přijít s konkrétní odpovědí. Proto je důležité, abychom vytvořili společné postupy pro integraci s konkrétními projekty a závazky. A podle mne to musí být základem pro celkový další postup. Je třeba se použít dobrých metod, kteréž existují v institucích či v občanské společnosti. Neboť tyto dobré, tyto osvědčené praktiky se často nevyužívají, takže je třeba se opřít o praxi a potom se pokusit, jak si provázat veškeré projekty v rámci nějakého organického systému. Integrační politiky musí být i Ony sami o sobě integrovány. Tato iniciativa je příležitosti pro to, abychom se zamysleli nad eh, dlouhodobou integrační a migrační politikou, nad tím, že potřebuje ověřitelné údaje a musíme mít skutečný komplexní přístup k této tematice, který se bude opírat o zkušenosti přímo na místě, což znamená, že tady budeme mít zpětné propojení s národní politikou, tak, abychom pak mohli jednat na úrovni mezinárodní. Velmi vítám, co, co zde řekli mý předřečníci. Je důležité, aby členské státy vše toto nyní zohlednili a skutečně zrealizovali skutečnou integrační politiku, která zajistí to, aby lidé přímo na místě mohli pokojně společně žít. Děkuji. Velice děkuji, pane Gorio. Chtěl byste odpovědět na dotazy, které se zazněly? Ano. Děkuji. Nejprve vám děkuji za vaše komentáře o naší společné spolupráci. Opravdu ta spolupráce byla naprosto příkladná. Bohužel bez mikrofonu. Chtěla jsem říci, že opravdu ta spolupráce byla skvělá. Myslím si, že náš eh, společný výsledek je dobrý, máme um, dobrý výsledek. Já bych vám také chtěl za to poděkovat. Paní Ana Gomeš říká, že bychom měli vzít tu zprávu a v uvozovkách omlátit ji členským státům o hlavu. Já bych tedy navrhoval, abychom použili takovou sofistikovanější metodu. Dejme jim zkrátka výtisky této zprávy a také dáme výtisky této zprávy i některým, i, i pracovníkům, jejich kolegům a tak dále. Ale ta zpráva se e, dostane všem ředitelům generálního ředitel, e, pardon, se dostane všem lídrům e, ze skupiny G20, OECD, všem ministrům, všem zákonodárcům. Oni si to snad rozšíří mezi sebou. Ehm, je důležité, aby zkrátka to zákonodárci a ti političtí lídři měli k dispozici ty informace, aby si to mohli prostudovat a zamyslet se nad tím. Problémem je to, že si musíme uvědomit, že všichni jsou trošku jaksi už, už unaveni, už je toho na ně moc, tím, jak jak je velká ta, ta, jak je velká ta výzva, kolik, jaká jsou velká ta čísla a tak dále. Já nejsem překvapen tím, že ten, ty poslední samity rady skončily eh, tak, jak skončily opravdu ta, tam, tam, tam nejde pouze o to, abychom řekli, máte dobrou migrační politiku nebo ne. Tam jde o to, aby zde fungovaly určité instituce, aby byly členské státy připraveny, aby v okamžiku, kdy Libie se rozpadá, Sýrie se rozpadá, kdy máme miliony lidí, kteří přechází hranice, tak tady už se nejedná pouze, to, to, není, to nejsou migranti, kteří jdou eh, do, do Evropy kvůli práci mm, nebo kteří přemýšlí o tom, že třeba v Evropě jsou lepší školy. Ne, to jsou lidé, kteří se zkrátka bojí o život. Že to je trochu jiný jev, je to, je to něco jiného. Ale já bych řekl, že vzhledem, nebo že až, až, do, až eh, do té doby, než došlo k této veliké vlně, k tomu vzedmutí, tak jsme usilovali o tom, aby migrace měla Mm, dobrý, potent, dobrý dopad na společnosti, aby to nestálo peníze daňové pro poplatníky. Aby no, a také zde máme k dispozici například pan Láslo, komisař Láslo, měl k dispozici uh, údaje, které říkají, že migrace má vlastně pozitivní fiskální dopad. ten, ten čistý Eh, fiskální dopad. Ale teď zde máme tedy tuto situaci, máme zde ty masivní migrační toky, tak to samozřejmě má dopad na fiskální situaci. V některých členských státech eh, se to může zneutralizovat, v některých eh, zemích se to mm, otočí, ale celkově lze říci, že mm, migrace většinou tedy je fiskálně mm, pozitivní. Dále, Eh, pokud přijdou migranti, tak je to jediný způsob, eh, aby mohla naše ekonomika pokračovat a aby Evropská unie eh, měla nějakou hospodářskou budoucnost, protože jinak lidé se začnou, lidé začnou vymírat a Evropa vlastně bude stále méně důležitá na tom světovém poli. Takže dobře řízená migrace naopak může z Evropy učinit takovou mnohem živější, modernější společnost, ale je důležité, abychom se řídili právě těmi doporučeními ohledně integrace. Takže to bylo k tomu, co říkala paní Ana Gomeš. A já vím, že pan Niedermiller, který teď předsedá, už na mě eh, jak si pokukuje, abych mluvil rychleji, takže já přestupím k další otázce. Pětina, to je opravdu hodně. Eh, třetina eh, těch, kteří mm, jsou starší, to je ještě větší číslo. Je to opravdu těžké. Opravdu je to velká výzva, to, to číslo, to je velký problém. A myslím si, že to nesouvisí s úspornými opatřeními. Já pochybuju, že by to souviselo s úspornými opatřeními. Spíše jde o to, že úsporná opatření to všechno ještě zhoršují. Protože určité rozpočtové prostředky, které byly vyčleněny, se seškrtaly a také jde o to, že ten rozpočet se musí účinnějším způsobem vynakládat a přidělovat. Dále, paní Sipl. Já bych na to řekl fakta, fakta, fakta. Eh, ano, je pravda, že částečně se tam řídíme intuicí, částečně se tam řídíme dobrými úmysly, ale ta fakta pomáhají, protože pokud máme k dispozici fakta, tak eh, jde o to, aby ta diskuse eh, nebyla vlastně nějakým způsobem zkreslena třeba ideologicky, nebo um, aby to nebylo nějaké um, ovlivněné vlastně něčím jiným než fakty. Máme zde vědu, věda všechno prokazuje, uh, a zde máme zprávu, kde vidíme, že máme přesnější informace a na základě těchto přesnějších informací pak můžeme vést eh, zaměřenější, lépe orientovanou debatu. Pak bych chtěl také říct, si, ano, je pravda, že to je na členských státech, ale takové instituce, jako jste třeba vy, tak vy máte právě vyslat signál členským státům, vyslat ho do svých zemí a měli byste jim eh, je jaksi povzbudit, apelovat a pak je i jak, třeba nějak politicky ochránit, aby se mohli vydat tímto směrem, aby hm, to mohli řetit. Paní Banfoa, možná jsem nevyslovil, nevyslovil dobře vaše jméno. Ehm, já bych chtěla říct si další věc že v podstatě migrace je dobrá pro všechny a potom ta záležitost kontrol, investice do hranic a e, nebo spíše investice do integrace. A samozřejmě přirozeně ta první možnost je trošku neužitečný způsob, protože migranti, imigranti prostě si najdou nějaký jiný způsob. Já jsem z Mexika Čili já skutečně hovořím s obrovskými znalostmi celého tohoto fenoménu, protože v mé zemi máme stovky tisíc, tisíc lidí, kteří se snaží dostat do Spojených států a kterým se to i povedlo ve Spojených státech. Je více um, hispánců než eh, afroameričanů dokonce a 12 300 milionů, to znamená 36 milionů je hispánského původu a 70% z nich, to znamená 25 milionů Mexičanů ve Spojených státech. Čili skutečně já tuto problematiku chápu dokonale, ovšem problém, že Donald Trump například v posledních dnech hovořil o problematice migrace a v podstatě je tam určitě takový pocit toho, že se cítí zahlcení nebo určitý pocit toho, že ztratíme to, co máme. Není to strach z toho, že se budeme muset dělit, ale je to strach z toho, že se budeme muset podělit o stejný koláč, čili a říci, když to teda budeme muset podělit mezi více lidmi, tak já prostě se budu snažit, abych získal ten můj kousek, aby prostě byl určité velikosti a tak dále. Ovšem to by tak nemělo být. Otázka by měla znít, jak integrovat eh, tyto eh, přistěhovalce, aby ekonomika rostla, aby byla mocnější. To je důležitější. To je právě ta otázka. Protože ta otázka eh, kompetencí, kompetencí, zručnosti a tak dále, to znamená upskilling, vylepšení eh, zručnosti, dovednosti. Není to pouze o vzdělávání, samozřejmě, ale jsou tam i záležitosti odborného vzdělávání, pras, eh, dále Eh, samozřejmě ehm, vzdělávání v práci. Každý takový podnik by se vlastně měl stát takovou školou nebo téměř univerzitou a zároveň koordinace mezi institucemi, odbory, pracujícími a samozřejmě i místní vládou. Pani, Lor, eh, Loris Ton Ano, vy jste se zmínila o těch mm, politikách, o tom překrývání, dále multidimenzní přístup. Samozřejmě, to je eh, jasné. A integrační index, my nechceme udělat nějaké pořádníky nebo nějaké tabulky z toho, to, to ne. A paní Kienge, Já jsem úplně já jsem chtěla říct, že ano, samozřejmě, členské státy Problém je, že tedy členské státy nejdříve musí přesně si uvědomit, co chtějí a pak se musí rozhodnout. To je zcela jasné. A my všichni musíme eh, tuto diskusi prohloubeně vést, protože jsme pouze v začátku celé věci. Někteří lídři mohou něco uskutečnit, já si myslím, že pokud dáme k dispozici tyto informace, tak můžeme skutečně velmi vylepšit eh, naši činnost. Děkuji. Ano, děkuji. Já se omlouvám, že musím zkrátit tak, tak zajímavou debatu, ale už jsme eh, překročili vymezený čas a máme dnes odpoledne na pořadu ještě další body. Dovolte mi tedy, abych vám oběma poděkoval za to, že jste přišli, za to, že jste, jste promluvili. Také velice děkuji za tuto zprávu, za její prezentaci. Děkujeme. Our next point. Přestoupíme k dalšímu bodu. A to je zpráva Evropského inspektora ochrany údajů za rok 2014. S velkou radostí mezi námi vítám Evropského inspektora ochrany údajů, který je pan Giovanni Butarelli který nás seznámí s výsledky výroční zprávy za rok 2014. Tato zpráva e, se týká vlastně přechodného roku, kdy tam byl bývalý tým a nový tým pana inspektora, který byl jmenovaný e, loni v prosinci. Chtěl bych také poděkovat přímo panu Buterelimu za to, že je k dispozici našemu výboru Libe i poslancům a také děkuji za veškerou práci, kterou zatím odvedl se svým týmem. Už bez dalších slov bych mu rád předal slovo slovo, aby, aby představil svou zprávu a pak otevřeme debatu. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci tohoto výboru, dneš, dnešek je vlastně koncem toho přechodného období pro náš úřad. Jsem velice rád, že jsem právě dnes jste s vámi, abych mohl představit eh, tuto výroční zprávu z roku 2014 vám, kteří máte nad námi dohled. My usilujeme o kontinuitu, chceme proaktivnější zapojení právě s vámi. A také bych chtěl pohovořit o takových velkých výzvách, které nás dnes čekají, zejména v oblasti digitální Evropy. Při příležitosti mého zvolení jste nás vyzvali k tomu, abychom byli hráči na globální úrovni a abychom navrhovali konkrétní praktická řešení. Bojšek Vrbovský a já jsme přinesli praktické znalosti z národních i evropských e, úrovní, protože jsme už v minulosti působili na nezávislých pozicích, které měly podobné úkoly. A chtěli jsme tedy usilovat opravdu o proveditelná řešení stávajících problémů. Já bych vás chtěl ujistit, že usilujeme o to, aby Evropská unie mluvila v oblasti ochrany údajů jednotným hlasem a že také se snažíme stavět mosty k našim zahraničním partnerům. Chtěl bych také pohovořit o některých takových citlivějších otázkách, například PNR, jména evidence cestujících. Zde rada se zavázala, že o tom letos bude ho, hovořit. Bylo předloženo 100 pozměňovacích návrhů a já si uvědomuji, že pan zpravodaj Kirkhop bude mít opravdu těžký úkol, aby našel určitý kompromis, určitá kompromisní řešení. Nicméně největší obavy které vyjadřuje je to, že když jste nás naposledy v lednu přizvali, abychom hovořili o těchto, této otázce, tak jsme vyjádřili obavy z toho, že potřebujeme skutečné důkazy, eh, které by odůvodnily nutnost eh, hromadění takových údajů, masového hromadění údajů. Vy jste legislátoři, Mou úlohou je přinášet vám objektivní informace o dopadech jednotlivých politik a na práva jednotlivců a někdy jsou ty dopady velice závažné. Dnes jsem hovořil na tiskové konferenci o tom, že ochrana osobních údajů v Evropské unii by měla být úspěšná a myslím si, že rok 2014 bude v budoucnosti považován za určitý zlomový okamžik právě pro ochranu osobních údajů, pro ochranu soukromí, kdy opravdu se ochrana e, soukromí přesunula z teorie do praxe. Pro nás, pro náš úřad byl rok 2014 určitým nejistým rokem, přechodným rokem, z toho důvodu, že tam došlo k prodlužování mandátu ohledně té jmenovací procedury. Nicméně, jak vidíte ze zprávy, která byla zveřejněna mm, jak vašemu sekretariátu a teď už je k dispozici ve třech jazycích a jsou zde i výtisky zde v jednacím sále, tak jsme si uchovali svou, eh, svou pozici, Evropský soudní dvůr v roce 2014 vydal takový přelomový rozsudek, který se týkal omezování dohledu, týkalo se to uchovávání údajů. Mm, také se tam hovořilo o případu Google a také se hovořilo o takzvaném právu být zapomenut. Evropský parlament silně odsouhlasil snahu revidovat eh, obecné nařízení o ochraně údajů a můj úřad byl také velice rád, že, vám, že, můžeme, že jsme mohli pomáhat zpravodaji a stínovým zpravodajům v tomto procesu. Když se podíváme na to, co jsme všechno dělali v minulém roce, tak můžeme říci, že i evropští zákonodárci a politici si uvědomili, že v důsledku těch různých, eh, těch různých případů sledování musíme také zlepšit dohled nad eh, tokem údajů mezi Evropskou unii a jinými zeměmi. Proto jsme také v loňském roce eh, nabídli určité pokyny pro GŘ vnitro. Rada by se měla poučit z minulosti, měla by si z toho najít určitá ponaučení. Také chceme vypracovat specifické pokyny, které se týkají toho, jak lépe integrovat do naší politiky vnitra tyto zásady ochrany údajů. A teď také jsme ve vztahu s komisí, nebo jsme ve spojení s komisí, abychom to dále řešili. Před několika měsíci jsme také zveřejnili speciální strategii, která je s pevným um, solidním plánem. Já a pan Věšovský také jsme se na ní podíleli je tam úzká spolupráce s našimi partnery, spolupracujeme eh, s členskými státy a také spolupracujeme i s pracovní skupinou zřízenou podle článku 29. Eh, kontrolujeme to, jak evropské instituce a orgány zachází s osobními informacemi. Mm, a v roce 2014 jsme zveřejnili 44 stanovisek, kde jsme podrobně kontrolovali a zkoumali různé systémy zpracovávání. Bylo tam více než 120 stížností, některé se týkaly velice závažných problémů. Také jsme provedli 8 kontrol na místě, včetně e, to bylo vlastně i na podnět parlamentu a opravdu e, usilujeme o takové o takové zasa- mm, prosazování kultury ochrany osobních údajů, spolupracujeme s příslušným personálem, e, soustředíme se na otázku transferu údajů a také se soustředíme na určité citlové otázky, jako je třeba konflikt e, zájmu. Také jsme zřídili takovou speciální laboratoř, která se e, soustředí na takový nej, která se soustředí na nejnovější technologický vývoj, třeba v mobilní telefony a také třeba sledujeme, jak fungují Ehm, jak jsou dodržována pravidla eh, ohledně používání různých moderních technologií. Eh, když měli jsme také 46, eh, zveřejnili jsme 46 speciálních komentářů, také jsme zveřejnili určité předběžné zprávy, předběžné dokumenty. Například jedna se týkala digitální ekonomiky a souladu v případě konfliktu různých zákonů. Také jsme měli speciální doklady nebo dokumenty, které se týkaly finanční politiky. Rovněž jsme mm, přinášeli podněty pracovní skupině podle článku 29, například na témata legitimního zájmu, takže když třeba, co, co dále dohled. A také jsme, jsme zřídili novou iniciativu mm, je zde také nová spolupráce mezi eh, vnitrostátními orgány na ochranu údajů, mezi akademickou sférou, mezi podnikateli a usilujeme také o vytvoření nových postupů, které mají brát v úvahu obavy v oblasti ochrany údajů a také jsou, spolupracujeme i s technickými odborníky, kteří mají příslušně vylepšit různé internetové standardy a technologie. A nyní se podíváme trošku do budoucna. Ochrana dat. Ochrana dat. My zde samozřejmě máme obrovská očekávání ohledně toho, co by Evropa mohla udělat v následujících několika měsících. Včera například eh, víme, že eh, eh, pokud jde o úvěry v této oblasti, tam jsme měli 109 zemí, které v podstatě představují v současné době, nebo evropské evropský zemí, které v podstatě Eh, hrají mm, nebo jejich méně, pokud jde o ochranu dát na celém světě, v Japonsku, v Indii, připravují novou legislativu a v podstatě se dívají na EU, na naše mm, příklady Bermudy, Singapur, Maroko. Z, eh, z mm, těchto zemí se na mě obrátili různí lidé a samozřejmě, že očekávají na naše plány, chtějí nějakým způsobem se do toho zapojit. Čili trialog, který se zabývá ochranou dat, ten je nesmírně důležitý. Je to podle mě správný směr, kterým jsme se vydali. Musíme zajistit to, že všichni chápeme, jaké budou dopady tohoto nového zákona, který se připravuje legislativy v této oblasti. Nemůžeme samozřejmě se dopustit žádný chyb, protože je to reforma, která bude sloužit další generaci našim Eh, našich lidí, takzvaná generace Z, Ehm, jsou to opravdu ehm, děti, které se narodily, nebo to budou děti a eh, vnoučata, lidi, ehm, který se narodili v posledních 15 letech a kteří v podstatě přirozeně využívají internet a dotykové obrazovky, nejenom, že budou využívat technologie, budou je programovat. Čili tato reforma musí fungovat, musí být eh, řádně provedena, měla by fungovat eh, více než 20 let, což je téměř delší než století za současných podmínek. Ta reforma prostě musí zdůraznit postavení eh, jednotlivce, lidskou důstojnost. To musí být v centru naší pozornosti. Na konci měsíce eh, budeme demonstrovat právě ten, to náš závazek pomáhat vám, vytvoříme takový formální dokument, který bychom chtěli mít k dispozici na mobilních aplikacích, můžete si ho stáhnout na tablety, smartfony, mělo by to být eh, uživatelsky přívětivé a mělo by to být kvalitní vyjednávací nástroj a zároveň pomáhat všem, které se zajímají o tuto alternativu. Neměl by to být nějaký alternativní text pouze, měl by pomáhat i z určitého expertního hlediska, abyste si mohli skutečně udělat tu správnou eh, informovanou volbu. My tam porovnáme různé verze návrhu ehm, této regulace, pokud jde o ochranu dat. A podíváme se jak dosáhnout nejlepších výsledků. Samozřejmě, že chceme, aby tato reforma zachovala určité garance, záruky, aby je nerozmělnila, aby to bylo efektivnější v praxi, v těch následujících eh, letech. Chceme, aby ten systém byl flexibilní, orientoval se spíše na ten vývoj do budoucna, aby byl technologicky neutrální, aby mohli využívat různé podniky, různé velikosti. Chceme eh, odstranit nějaké byrokratické postupy, pokud jde o kontakty mezi jednotlivými orgány, které se zabývají ochranou údajů. Ty by měly fungovat v každé zemi, měly by užívat tzv. proximity mechanismy čili ta jednodušší pravidla by měla být i efektivnější. Díváme se na možnost nových technologií v této naší nové společnosti, která je založena na datech masové sbírání dat. Ano, to je realita. Víme, že je zde obrovské množství dat, analytici se snaží sledovat internet, sociální média. A my Samozřejmě z toho očekáváme mnoho benefitů v oblasti zdravotnictví, energetické účinnosti, dopravy. Ovšem samozřejmě, že to i představuje určité překážky i v oblasti nebo možné ohrožení, například soukromí a věci, které jsou součástí primárního práva EU. My se snažíme tyto nové technologie využívat způsobem, který nebude kompromitovat základní práva jednotlivce. Čili chceme aby jsme, aby se, zabývali i etickou stránkou těchto nových technologií. Co to znamená pro lidskou důstojnost, co to znamená pro eh, svobody občanů v následujících letech. Proto je dobré, abychom doplnili tuto výroční zprávu publikovanou dneska s pozičním dokumentem, který se bude zabývat touto problematikou podrobněji. Chceme, aby regulační společnosti, designéři, jednotlivci i vy, aby jste transparentním způsobem reagovali na tyto výzvy. Vážení poslanci, poslankyně, členové výboru Libe, dovolte, abych poděkoval Petru Hustingsovi, mému předchůdci, Petr vedl a vlastně inspiroval naší instituci po téměř 11 let. Bylo to vlastně takové bylo na úplně začátcích a v podstatě nyní eh, jsme se dostali na tuto úplně jinou, vyspělou úroveň. A my vlastně v rámci EU bychom mohli být tím průkopníkem, měli bychom skutečně zavážit, pokud jde o změny v životě našich občanů. A já skutečně si myslím, že Eh, díky takovým lidem, jako je Peter, moje instituce právě je připravena vám v tomto procesu, novém, nových úkolech pomoci. Děkuji vám za pozornost. A symbolická kopie této zprávy nyní jde panu předsedovi a ještě jednou vám všem za nás, za všechny děkuji. Děkujeme. Děkujeme, pane Butareli, za tuto prezentaci. Já vím, že pan Butareli nás musí opustit asi za 30 minut, proto bych vás poprosil, aby skutečně vaše připomínky byly velice stručné. Máme zde pět přihlášených do diskuze. Pan Bony má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo, a rád bych poděkoval za prezentaci, poděkoval za tuto výroční zprávu. Myslím si, že je to dobře načasováno ty nové výzvy, které bychom měli chápat eh, jako to společné výzvy pro výbor LIBE, parlament i váš úřad. Co si myslíte a jakým způsobem byste mohli podpořit nebo nám poskytnout poradenství v tom procesu trialogu, který byl zahájen ohledně GDPR a vaše poznatky, vaše instituce jsou nesmírně důležité při našem zvažování toho, zda zjednodušíme některé postupy a nebo jakým způsobem měly implementovány. Záležitost se týká vašeho příspěvku. Myslím, že bude veliký, pokud jde o takzvaný aplikační plán, který je klíčový pro eh, toto nařízení, eh, obecné nařízení pro ochranu dat, protože si myslím, že my pokud nedokončíme práci na tomto nařízení do konce letošního roku, tak bychom prostě měli začít spolupracovat s zúčastněnými stranami, podporovat národní eh, představitelé pro ochranu dat. To je i váš cíl, nebo cíl pro vás, jakým způsobem by mohl, byste mohli vy nebo váš úřad eh, podporovat tento aplikační plán a rovněž propagovat povědomí, informace, které se týkají ochrany dát a soukromí. Třetí bod se týká nového jevu, hovoříme o digitálním jednotném trhu v Evropě nyní, to je takový nový, sub, mm, nový nové téma a najednou zde máme nové výzvy, internet, věci, robotika, elektronické zdravotnictví, jak byste mohli přispět do naší práce v tomto ohledu? A poslední věc. Nechci zde nějak uzurpovat mikrofon. Co si myslíte o našich potřebách ohledně směrnice u elektronického soukromí? Asi by to mělo by vlastně takové komplementární eh, řešení k tomu nařízení GDPR, eh, až bude k dispozici. Děkujeme. Eh, další kolega, děkuji za slovo. Pane Butereli, já nebudu hovoří do vaší zprávy, protože já jsem ji nyní obdržel, takže ještě jsem to opravdu neměl možnost prostudovat. Ovšem já mám velice dobrý pocit z toho, my máme dobrý pocit z toho, jak si váš úřad vede. Peter Hastings skutečně byl mm, nesmírně kvalitním ehm, Eh, člověkem v čele vašeho orgánu, s tím souhlasíme a příští rok vlastně budete mít možnost finalizovat první takovou výroční zprávu sám za sebe, eh, jakožto vedoucí představitel vašeho úřadu s vaším týmem. Můj kolega již položil několik dotazů. Já bych se rád zeptal, co si myslíte o tom, jak to vypadá eh, ta spolupráce Rady a parlamentu u směrnice i nařízení, o kterém hovoříme. Tři věci. První záležitost. Co si myslíte o výsledcích stávajících jednání? Myslíte si, že jdeme správným směrem, nebo si myslíte naopak, že je zde riziko snížení ochrany? Vy jste se zmínil o tom, že si přejete, samozřejmě to je pouze přání, vidět eh, vyšší stupeň ochrany. Dát myslíte si, že se ehm, k tomu můžeme nějak dopracovat? A druhá otázka, spíš ten postup, ta procedura, jak víte, parlament od samotného počátku chtěl, aby to celé bylo součástí balíčku směrnice i nařízení. Ovšem najednou jsme si uvědomili, že rada je ochotnější to akceptovat eh, spíše jako nařízení, než jako směrnici. A já se obávám, že tato záležitost se nám opět eh, vrátí. Lidé eh, prostě, aby teda mm, nedošlo k nějakému časovému skluzu, tak vlastně umožní rozdělení eh, těchto vyjednávání, aby došlo k rychlejšímu ukončení vyjednávání u nařízení než směrnice. A poslední záležitost, byste se zmínil o nějakém novém nástroji a já nevím, zda jsem to správně pochopil, zda teda tento nový nástroj by nám mohl pomoct. To znamená, vlastně ta pomůcka, to bude v, už v průběhu trialogu, to srovnávání jednotlivých článků, nebo jste měl na mysli něco jiného, tam jsem to nepochopil, děkuji. Děkujeme. Birgit Sipel je dalším řečníkem. Děkuji za slovo. Nejprve bych ráda poukázala na to, že jelikož v rámci digitalizace ten vývoj neustále probíhá, potřebujeme více a kvalitnější standardy v oblasti ochrany dat, především soukromých dat, ochrana soukromí jako takového. Vidím zde větu ve vašem tiskovém prohlášení kde hovoříte, že vlastně technologie, v eh, směrnici se hovoří o tom, že technologie slouží člověku a ne naopak. To já s vámi musím souhlasit, ovšem často mám takový pocit, že stávající rozprava ohledně digitálního trhu by mohla se ubírat opačným směrem. Hovoříme o příležitostech pro trhy, pro podniky, Všem ne o tom, jaký pozitivní dopad by to mohlo mít na pracující, na občany a jejich eh, životy a role. A další věc. Mnoho politiků a občanů si říká, nevadí, že všichni vědí všechno o mně, eh, protože já nemám co skrývat. Ovšem čím více dát je eh, sbíráno a lidé by měli pochopit, že nejde pouze o sběr těchto dat, ale i o jejich analyzování a profilování. A proto podle mě trochu podceňují to, k čemu dojde jednoho dne a co vidíme občas, že tyto analýzy můžou mít dopad. Může to být pozitivní, například někdo nabídne nějakou lepší eh, na poskytne lepší nabídku. Ovšem může to mít i negativní dopad. Najednou moje pojištění bude vyšší, budu muset platit více věcí, eh, více větší částky nebo nedostanu úvěr, protože nebudu mm, bonitní pro některé banky, nebo mi zamezí vůbec eh, získání určitých služeb a tak dále. A právě proto ochrana dat je zásadní. Dneska jsem četla, že PayPal možná není úplně tak bezpečný Všichni si mysleli, že je to nesmírně bezpečný způsob platby přes internet a dneska jsem si přečetla, že PayPal eh, dokonce změnil podmínky a když využíváte PayPal, tak najednou zveřejňujete údaje o svém účtu, jméno, adresu, dokonce i fotografii, občas v některých případech, a že oni mohou využít vaše data jakýmkoliv způsobem. Jediná příležitost pro vás se ochránit je už nevyužívat. Já mně se to docela líbí. Možná je lepší si koupit knížku v knihkupectví než někde přes internet. Ovšem toto by neměl být ten eh, způsob eh, postupu a práce. Čili opravdu vysoké standardy ochrany dát se stávají čím dál tím důležitějšími a doufám, že vše, co v této oblasti můžete udělat, eh, že vám v tom budeme moci pomoci a právě tento balíček eh, ochrany dat je něco, čím by se mohli přispět, jsou troškou do mlína. Děkuji. Děkuji, Birgit. Nyní pan Albrecht. Děkuji. Nechci opakovat, co řekl pan Bony, pan Coelho a paní Sipl, mý tři předřečníci protože ehm, i když mě, mě by také zajímaly vaše odpovědi na tyto tři otázky, to jsou velice na, na otázky těchto tří předřečníků, to jsou všechno důležité věci, mě by zajímal také váš názor na probíhající diskusy, to znamená text toho nařízení. Opravdu jsem velice zvědavý, co o tom řeknete. Někdy se ukazují určitá jakási obvinování, že text parlamentu vlastně jde proti inovaci, nebo že to snad má zabraňovat růstu. Mě by na to zajímal váš názor. Máte stejný názor? Domníváte se také, že, roz, že je zde rozpor mezi ochranou eh, údajů a že, že, že vlastně ta ochrana údajů je, jde proti růstu a tak, anebo že, že zde může být určitá, um, že, že to nemusí být v rozporu, protože um, zatím většina členských států i parlament eh, měl toto na mysli, že to nemusí být v rozporu, když jsme navrhovali tento text. A já si myslím, že se k tomu musíme vrátit. Myslím si, že jsme se vlastně dost vzdálili těch, těm prvotním návrhům. Teď je zde poměrně hodně lidí, kteří říkají, že je buď možné chránit údaje nebo podporovat růst, že to zkrátka nejde ruku v ruce. Takže mě by zajímalo, eh, jaký na to máte názor, nebo jestli si myslíte, že se to třeba, třeba týká pouze některých technologií tak dále. Další věc, která mě zajímá, je to, jak vy hodnotíte stávající diskusy o přiměřenosti využívání eh, osobních eh, údajů pro zaručení bezpečnosti. Mm, hovoříme zde teď eh, o mm, o věcech, jako je jména evidence cestujících, o sledování komunikací. Víme, že také váš úřad k tomu připravil stanovisko. Mě zajímá, jaké na to máte vy, jaké, na to, má, jaké k tomu máte stanovisko. Jak podle vašeho názoru můžeme dojít k proporčnějšímu řešení? V loňském roce se k tomu vyjádřil i soud. Takže mě zajímá, zda vy třeba eh, jste ještě nějak ještě analyzovali po té, co došlo k tomu soudnímu rozhodnutí. Děkuji nyní paní Ana Gomeš. Děkuji, pane Butarelli, děkuji za prezentaci. Chtěla bych se vás zeptat, zda také sledujete nejnovější vývoj v jednáních mezi EU a USA, která se týkají ochrany údajů, zejména ve světle těch změn, které chystají USA. Například je tam možnost těch soudních eh, opravných prostředků, to znamená, byla by tam možnost pro evropské občany, aby eh, usilovali o nějakou nápravu u soudu, v případě porušování jejich osobních údajů. Také mě zajímá, zda se někdo na Evropský um, úřad inspektora ochrany údajů obrátil ohledně dohody TISA, kterou teď, eh, která se teď vyjednává v rámci VHO, pardon, v rámci VTO. Protože čím více slyším o té dohodě TISA, tak tím se to spíš týká deregulace, týká se to služeb a je to oblast, kde právě kontrola údajů je zásadní. Z toho důvodu bych chtěla být vámi informována, jak se na to díváte. A pak ještě si říci, že vaší úlohou je také dohlížet, vymáhat právo a také spolupracovat s vnitrostátními orgány. Nakolik eh, se tato vaše úloha vyvíjí? Já mám obavy ohledně mé vlastní země. Vnitrostátní orgány mm, připravují vynikající zprávy, kde se zdůrazňuje třeba um, různé problémy v legislativě. Například naše vnitrostátní komise o ochraně údajů přinesla zprávu, kde se hovořilo o tom, že existoval určitý takový seznam ohledně zdanění, který byl vlastně naprosto diskriminační. Bylo zveřejněno, že tam je, že tam jsou tisíce lidí eh, na tom seznamu. Mohlo by tam vlastně dojít k, k zneužívání nebo ke zneužití toho, tohoto seznamu těchto údajů ale vlastně nedošlo k žádné změně, i když zde právě ten vnitrostátní úřad na ochranu údajů na to upozornil. Tak mě zajímá, jak vy konkrétně podporujete vymáhání práva, vymáhání předpisů. Děkuji. Nyní Mario Solalistrin. Chtěla bych poděkovat panu Butralemu za tuto zprávu. Pro mě byla to nejzajímavější částí cíle na rok 2015. Také se musím připojit k těm, eh, hlavně s tím mým zpravodajům, kteří se zabývají, které zajímají ten nástroj, o kterém jste hovořil, protože jsme uprostřed trialogu a pak eh, také začneme hovořit o tom textu, ale bojím se, aby to nebylo příliš pozdě. My nepatříme mezi tu inuraci, my, my nepatříme mezi tu generaci, která si nějaký ten dokument stáhne jako mobilní aplikaci, o které jste hovořil. Když se um, rozhlednete, tak možná ne pro všechny z nás by byla praktická ta mobilní aplikace, takže možná uh, by bylo mm, pro nás hodnější nějaký, nějaký jiný formát. Tak to je taková praktická věc. A teď se chci podívat na to nařízení. Všechny ty věci, které vyvíjíte, které připravujete, máme zde problém, jako je cloud computing, velká data a tak dále. Máte pocit, že v našem novém nařízení něco chybí? Co třeba ohledně sdílené odpovědnosti mezi těmi inspektory ochrany údajů? Jak je to třeba v té oblasti cloud computingu? Pak hovoříte o takzvaném explicitním souhlasu. Dokážete si představit explicitní souhlas v oblasti těch velkých dat? Jak by se tím ten problém vyřešil? Měli bychom trošku pootevřít to okénko do budoucna. Já vím, že vy jste napřed, před námi. Co si myslíte tedy o tom textu nařízení? Myslíte si, že tam jsou nějaké nedostatky, nějaké lakuny, některé věci a mohli byste nám pomoci, aby tam tyto nedostatky, abychom je odstranili? A pak eh, jste také hovořil o tom, že je důležitá komunikace a odborné školení. Vím, že je zde celá řada odborných školení pro odborníky, pro specialisty, ale jak je to se zákazníky, s mladou a starší generací? Chystáte třeba nějaký takový obecný přístup, jak by se měly pozměnit osnovy ve školách? Říkáte, že to je mm, na členských státech, aby se zabýval některými věcmi, ale také i každý členský stát je na tom jinak ohledně digitálních technologií. Je důležité, aby všichni školáci a všichni studenti eh, měli stejné schopnosti, stejné možnosti <clears throat> vzdělávat se v této oblasti. Děkujeme a nyní poprosíme o vaše odpovědi, pane Buteli. Děkujeme, děkuji, děkuji za všechny tyto velice zajímavé otázky. Já budu muset, ano, stihnout letadlo, všem rád bych, kdybych mohl, tak tady zůstanu klidně dva dny, abych mohl s vámi dále diskutovat a mohl odpovědět na další otázky. Pane Bony, na váš dotaz. My samozřejmě chceme hrát roli dneska v rámci trialogu a ne, když bude příliš pozdě. My jsme nezávislou institucí, my nevyjednáváme, my nejsme součástí formálně toho trialogu. Ovšem jsme skutečně hlavním přímým poradcem zákonodárců i komise. My samozřejmě chceme spíše vystupovat jako to zprostředkovatel, jakožto někdo, kdo pomáhá řešit problém. Víme, že jak vypadá ten dialog, trialog, protože samozřejmě ty texty jsme měli k dispozici. Toto je vlastně odpověď na další otázku. Toto je vlastně 23. rok mého života. V různých rolích a postech jsem pracoval na v oblasti ochrany dat. Není to úplně ideální reforma. Já, víte, já jsem samozřejmě měl možnost pracovat na národní úrovni v této oblasti. Asi kdybych měl připravit něco nového, tak by to vypadalo trošku jinak než stávající návrh. Ovšem život je komplikovaný, my prostě musíme něco udělat s tím stávajícím textem musíme se snažit zachovat určité hranice, to určitě, ale zároveň eh, se snažit pomoci zákonodárcům, aby se nedopustili chyb z jednoduchého důvodu toho, že celý svět na nás upírá oči a že prostě očekávají perfektní výstup. E, my skutečně doufáme, že to rozhodnutí ohledně směrnice padne v říjnu na straně rady, protože ten text, který vypracujeme a předložíme v červenci, bude dokončen v září a bude budu, bude tam několik eh, úvodních ustanovení, zásadních ustanovení a stejný postup chceme udělat i u té směrnice. My počkáme na text rady, my jsme začali práci již, pro, již v březnu. Ovšem na ten konečný text mm, jsme museli čekat, čekat až do června. A pokud je o ten implementační plán, tam nás čeká hodně práce. Očekáváme, že reforma bude schválena, protože rada již 25. a 26. července by se měla tomu potřetí věnovat. Víme, že budou potřebovat poté ještě formálně schválit 28 verzí, porovnat je, zveřejnit ve věstníku, takže pravděpodobně to bude k dispozici někdy v červnu, červenci příštího roku. Samozřejmě, že nás čeká mnoho důležitých rozhodnutí. Vidím zde marginální možnost ještě nějakého přechodného ehm, období, například kdy začne fungovat Evropská rada pro tuto problematiku, jak budou vypadat delegované akty, akty ehm, přenesené pravomoci, dále si myslím, že například ta doporučení nebo osvědčená praxe by mohly stačit. To je vlastně dostatečně pružný způsob, který by umožnil vytvořit um, silnější nebo kvalitnější ochranu dat. Paní komisařka Jourová, já jsem měla možnost s ní promluvit na toto téma, ona by s námi, s námi chtěla úzce spolupracovat, aby umožnila právě Eh, jelikož my poskytujeme sekretária, abychom my byli připraveni od prvního dne, takže nebudeme pouze poskytovat ten servis, ale vlastně budeme identifikovat tu architekturu, aby kolegové mohli selektivně, bilaterálně s tím pracovat, například využívat společné operace, různé jiné nástroje, aby se mohli obrátit na radu v různých selektivních případech, protože ta nemůže e, zpracovat více než 12 nebo 15 případů ročně. A nyní zde máme vlastně 28 pracovních skupin partnerů. Je tam hodně práce a ta poradenská role bude samozřejmě zachována i do budoucna a my bychom do budoucna chtěli zároveň ovšem ale ještě přispět jinými aktivitami, jiným poradenstvím, další záležitost, ten nový nástroj, zda teda skutečně jde o nové prvky, jevy, výzvy. Já jsem se již o tom zmínil. My samozřejmě se budeme snažit, my jsme, no, my jsme neutrální instituce. Já skutečně eh, nechci, aby jsme se zaměřili pouze eh, na soukromí, ochranu dát, ale i digitální záležitosti. Já vytvořím právě takovou pracovní skupinu ITP, Například e, ta iPadová síť, o které jsme hovořili, ta byla tak úspěšná. Bylo tam mnoho iniciativ, které jsou s tím propojeny, které budou implementovány v brzké době. Mým plánem je v této oblasti navštívit Silicon Valley v, mm, někde na podzimné, abych si tam s nimi potřásal rukou, ale abych s těmi designéry a developery se mohl pobavit o těchto výzvách, aby jsme tato nová pravidla skutečně eh, vytvořili efektivním způsobem a vzali v potaz i ty perspektivy do budoucna. A ta otázka ohledně směrnice o soukromí, ta musí být upravená už je příliš pozdě to dělat eh, tou reformou. Oceňuji snahu dělat to ve dvou krocích. Já předsedám pracovní skupině, která v 96. přišla s, prvním, tako, s první takovou směrnicí v této oblasti telekomu a my teda již máme zkušenosti v této oblasti a musíme zajistit plnou konzistenci s touto reformou. Vím, že koaliční skupina požádala o změny na poslední chvíli do tohoto nařízení kvůli směrnici o soukromí. Měli bychom se podrobně podívat na potřeby. Ta směrnice by měla být mm, nahrazena ustanoveními v tom nařízení, aby tam už nebyla nějaká flexibilita na straně členských států. Pane Coelho, Právní rámec, který budeme zavádět, by měl být moderní, robustní, tak aby mohl reagovat na nový technologický vývoj. A jak je můj názor na tato stávající vyjednávání, zda jsme na správné cestě? Ano i ne. Je to pořád ještě otevřené. Je zde takové riziko toho, že u některých ustanovení Eh, u legitimních zájmů, například tam si myslím, že jdeme špatným směrem. Je tam i riziko toho, že minimalizujeme určité, určitá ochrana opatření nebo dáváme tam asi pole eh, v členským státům. Asi by tam měly být určité prvky, které se týkají bezpečnosti v tom nařízení, prevence kriminality. Tam víme, že teda to pokryje i ta směrnice. Já chci, aby ta rozpráva byla transparentní, ne proto, že vám nedůvěřujeme, ale proto, že všichni na celém světě by měli mít možnost se podívat na to, co děláte a pochopit to, co děláte v této citlivé záležitosti. Ano, měl by to být balíček. Jsem si jistý, že rada tomu pořád bude hovořit balíček a rád bych využil této příležitosti a podpořil nás v tom, abyste zvažovali tuto reformu jakožto balíček i s ohledem na ty ostatní EU instituce orgány. Vy jste se ptala, jak já to vidím, a zda jsme na správné cestě. Ano, ovšem musíme modernizovat všechny tyto věci, a aby tato pravidla vstoupila v platnost ve stejný den. Ne tak, jak jsme to viděli v roce 2004. Něco pro EU instituce a něco pro jiné instituce. prostě samozřejmě je zde určitá interakce, například velké IT databáze nebo bývalé oblasti třetího pilíře, kde dohlížíme na některými aktivitami Evropské komise nebo určité oblasti, kde mají pravomoce členské státy. Nemůžeme tam prostě fungovat na základě jiných pravidel. To neuděláme přes noc, ta aplikace to je taková možnost eh, přenosného textu, takže paní kolegyně, samozřejmě, že poskytneme veškeré jiné možnosti na webových stránkách, online, na papíře. My jsme otestovali tuto aplikaci a za dvě vteřiny vlastně můžete identifikovat různé pasti v tomto textu, genetické, data a tak dále. Paní Sipel, děkuji za vaši podporu. Já bych citoval výsledek Eurobarometru v červnu letošní, z června letošního roku. 20 let po zavedení směrnice z roku 90, eh, z roku článku 45 pouze menšina, asi 15 lidí má pocit, že mají úplnou kontrolu nad svými daty. 20 let po zavedení směrnice v platnost. A pokud jde o osobní data, my vlastně ano, se, neustále poskytujeme naše vlastní osobní data. 71% si myslí, že prostě to musí akceptovat eh, tímto způsobem a každý desátý tázaný nám sdělil, že se cítí řádným způsobem informován či informována ohledně sbírání jejich dat. Ano, upřímně řečeno, asi se to nebude líbit úplně všem zákonodárcům. Ovšem my jsme profesionálové, jsme odpovědným orgánem a chceme se zaměřit na ty nekvalitní oblasti, nedostatečné oblasti hodně dát, velká data vyžadují, pane eh, Albete, hodně ochrany. Ochrana dat v minulosti bylo tvrzeno, že blokuje růst a my jsme první, který jsme vlastně uznali důležitost těchto velkých dat. Inovace prostě nikdy nedosáhneme, pokud nebudeme zároveň dostatečně chránit naše soukromí. Čili ta proporcionalita samozřejmě my vám předložíme naše postoje k 43a, tak aby i článek 15 o směrnici o soukromí byl validní pro všechny aktivity na národní i mezinárodní úrovni. Paní Gomeš, jednání se Spojenými státy. Včera právě proběhlo takové důležité jednání, pokud jde o opravné prostředky. Jsou tam určité pozitivní informace, ale zároveň určitá omezení. Není to úplně ideální. Ano, TTIP tam došlo k určitému pokroku, základní data, základní eh, práva to nemůžeme spochybňovat. Naš, samozřejmě ochrana dat je naším klíčovým úkolem. Ano, ten vývoj je, řekněme, akceptovatelný pro nás, ovšem jsme pouze na počátku, odpovědnost musí být součástí robustní ochrany dát a supervize či dohled je naším hlavním úkolem. Paní Lauristy, a zde již končím. kontrola procesoru, společná odpovědnost, společné závazky. V tom stanovisku, který máte k dispozici, můžete vidět co jsme tam napsali u cloud computingu, kdo je zodpovědný za co. A zároveň souhlas, otázka souhlasu. Lidi, lidem je úplně jedno, kdo my jsme a vše. Ovšem chtějí lépe pochopit, eh, jaké jsou preference, možnosti. Všem samozřejmě, že provádí určité business aktivity v těch oblastech, které zasahují často do našeho soukromí, čili pozor na to. S paní Jourovou, s paní komisařkou jsme před hodinkou právě hovořili o tom, že budeme pracovat na, takovém, na takové aktivitě v oblasti zvyšování povědomí, jakmile už budeme mít něco více k dispozici. Děkuji. Děkujeme vám, pane Butrali, že jste mezi nás dnes odpoledne zavítal. Děkujeme. Our next item on the agenda is the French law on surveillance. A teď další bod čeká nás nový francouzský zákon. Víte, že je zde nový francouzský zákon o sledování. Eh, členové našeho výboru Lebe mm, byli upozorněni na tento nový návrh zákona a byli jsme, také došlo k tomu, že eh, soulad s, tohoto, s touto legislativou Eh, se smlouvami a také s chartou základních práv byla spochybněna. Členové našeho výboru LIBE by rádi hovořili o takových věcech, jako je ehm, celý ten, mm, celá, celá, celá ta skupina odůvodnění, která umožňují sledování ze strany zpravodajských služeb. Také, jsou, také nás zajímají věce, jako je schromažďování údajů, nechvávání, uchovávání údajů a tak dále. Eh, vítám zde pana Francesco Fonseku, Morila, který nás eh, seznámí s tímto novým zákonem, protože právě komise je také strážkyní smluv, takže i z toho důvodu se k tomu eh, chce vyjádřit. A tím dávám slovo panu Morilovi. Děkuji, pane předsedo. Ehm, řekl jste, že jste mám představit návrhy komise Mm, asi jste už slyšeli i návrhy nebo názory pana Timrmence a paní Jourové, ale já vím, že zde dnes tedy chcete hovořit eh, konkrétně o tomto francouzském zákonu o sledování. Ještě, protože budu hovořit o francouzském zákonu, tak mi dovolte, abych hovořil francouzsky, alespoň na úvod. Vážené. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám mnohokrát za pozvání. Děkuji, že mohu vystoupit zde na výboru pro občanské svobody. Chci vám potvrdit, že oba dva dopisy, kteří nám někteří z vás zaslali, jsme si pročetli společně s panem Timmermansem, s paní Jourovou a s panem Avramopoulosem. Všichni tyto komisaři vzali tyto dva dopisy na vědomí a pan Timmerman se asi před týdnem jménem komise na tyto dopisy odpověděl. Znamená to, že velice, bereme velice vážně, bereme na vědomí a bereme velmi vážně obavy a požadavky tohoto výboru. Jsem velmi rád, že jsem mohl zabývat, zavítat mezi vás, protože nahledě na juristické a technické procesní otázky Skutečnost, že zde jsem dnes mezi vámi, ukazuje, že komise bere možná porušení práva na ochranu soukromí velmi vážně. A to se týká i případu, o kterém hovoříme dnes. Nejdříve bych rád předevzal, předeslal jednu věc, jak parlament, tak komise znají institucionální aspekty, které se pojí s tímto zákonem. Přičemž musím říct, že tento zákon v červnu přijali obě dvě komory francouzského parlamentu. Ovšem, musíme si uvědomit jednu věc. Pokud se nemýlím, tak je tomu podle francouzské ústavy tak, že zákon byl sice schválen oběma komorami, ale ještě nevstoupil v platnost, neboť ještě nebyl zveřejněn, a to proto, že byly proti němu předloženy opravné prostředky skupinou více než 100 poslanců, kteří se obrátili na ústavní radu. To jasně ukazuje, že tato vysoce politická otázka prosím opravte mne, pokud se mýlím, ale myslím si, že takto vysoce politická otázka je tak důležitá, že francouzský státní prezident se připojil k opravnému prostředku sta poslanců, pomocí kterého se obrátili na ústavní radu. Já bych tady předepsala takovou úvahu, která je poněkud institucionální povahy. Myslím si, že dnes, 2. července, musíme nejdříve přenechat slovo francouzské ústavní radě. Musíme respektovat právní pořádek členského státu. Nevím, zda vás tato odpověď uspokojí, ale skutečně z institucionálního hlediska se nyní nacházíme ve velmi důležité fázi, neboť hlavní aktér, který bude ověřovat ústavnost tohoto zákona, se ještě nevyháčil. Znamená to tedy, že došlo k přijetí zákona, zákon byl schválen, ale nevíme, jak se tady vyjádří ústavní rada. Víme, co k tomu řekla, k tomu řekl francouzský eh, úřad pro ochranu údajů, ale my všichni máme povinnost vyčkat a respektovat to, co řekne ten hlavní strážce francouzské ústavy. Ovšem rád bych zdůraznil jednu věc. My všichni jsme si vědomi, jaká je situace. 21. června jste získali eh, odpověď. A teď budu citovat. Otázka, kterou položili poslanci, vzbuzuje různé právní problémy, nastoluje určité právní otázky. Toho jsme si vědomi a teď pokračuji v citaci. Nicméně v souladu s, s, s obvyklou praxí se komise nechce vyjadřovat k zákonům vnitrostátních eh, orgánů. Takže to je oficiální pozice Evropské komise, to znamená má oficiální eh, pozice, kterou zde musím zopakovat. Jediná věc, o které vás zde mohu ujistit, je to, že se budeme řídit tímto principem, co by strážce smlouvy. Proto je Samozřejmě jeden z našich fundamentálních principů zásad je samozřejmě jde o určitou rovnováhu, kterou musíme nalézt na jedné straně mezi základními právy, na druhé straně bezpečnosti. Ano, samozřejmě, že po těch všech tragických událostech, které vidíme v posledních dnech, v posledních měsících, ke kterým došlo v Evropě, Členské státy samozřejmě podle našeho názoru musí zajistit to, abychom měli dostatečné dostatečnou reakci, nástroje, které by umožnili ochránit naše občany. Všem to nemůžeme udělat nikdy bez respektování základních práv, to je jasné. A právě tato rovnováha, toto, tato rovnováha je naší politickou linií protože i na poslední radě pro bezpečnost v dubnu letošního roku jistě víte, že to bylo mezi těmi eh, hlavními závěry. Pane předsedo, já samozřejmě Eh, samozřejmě, že chápu, že ne všichni máme stejnou situaci doma, ovšem demokracie, základní práva, to jsou základní principy, které musíme vždycky mít na paměti. Takže zde bych ukončil můj, můj příspěvek, pane předsedo. Děkuji. Děkuji. Děkuji a teď dám slovo poslancům. Paní Prispek se přihlásila jako první. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pane Francesco Voseka de Borio, děkuji vám za vaši prezentaci. Ano, to už je legendou, to, že máte diplomatické i určité právní schopnosti, dovednosti. Tento text, tento text, tento právní text samozřejmě je něčím, co pro mnoho z nás z Evropském parlamentu představuje obrovské otázky, otazníky, ještě vlastně než se stal 24. Eh, června zákonem před eh, samotným vstupem do sbírky nebo vydáním ve sbírce. Eh, my víme, že samozřejmě nejprve naše ústavní rada se tomu bude muset věnovat. Ano, mm, je to v podstatě určit určitý spor mezi poslanci na jedné straně, nebo, nebo víme, že v podstatě posla, někteří poslanci a i prezident požádali o tento přeskum. Čili my budeme muset samozřejmě počkat na závěr. Já, ano, já se tomu budu ještě za chvíličku věnovat. Byly tam otázky opravdu zásadního charakteru, otázky komunitárního práva, respekt národní legislativy ehm, vůči evropským smlouvám, základním textům, které představují určitý právní rámec. A pokud nejste schopni ještě poskytnout závěrečné konečné odpovědi, protože víme, že rada ještě samozřejmě analyzuje celou problematiku a tak dále. Ovšem to, na, to znamená, že nás ta závěrečná odpověď čeká. Odpovědě, odpovědě na otázky, které jsme položili někteří z nás komisi. Pan Timmermans Eh, pan místo předseda poskytl odpovědi, vy jste se o tom zmínil. Ovšem já nevím, zda jsem to všechno úplně teda hm, pochopila z těch vašich odpovědí. Je zde totiž otázka, která se týká samotného principu nebo vůbec eh, určité záležitosti um, právního charakteru, my, protože my skutečně nevíme, zda tento zákon o sledování, o spravodajských službách, zda to opravdu je v souladu s evropskými smlouvami. A jistě mnoho z nás se na to dívá podobným způsobem. Já si myslím, že je opravdu urgentní, ehm, zásadní, nezbytné vytvořit určitě legislativní rámec, například ve Francii, pokud jde o sledování, o odposlechy, o sledování a sbírání údajů, aby to bylo opravdu transparentní, aby zde neexistovala taková ta šedivá zóna vlastně, kterou jsme viděli v mé zemi v oblasti spravodajských služeb až do dnešního dne. Já bych vám mohla ještě říci, že prostě nejsem nějaká idealistka, nějaký bojovník proti bezpečnostním složkám. Já jsem právničkou a já prostě chci, aby zde byl určitý rámec nejde. My v podstatě ani nemůžeme hovořit o tom, že by to bylo nezákonné, zákonné a tak dále, protože my v podstatě nemáme takový právní systém vůbec k dispozici, pokud je o takový text, čili je zásadní, aby v mé zemi existoval právní rámec, aby to byl jasný právní rámec, aby to byl nástroj, který je přizpůsoben dnešnímu vývoji i novým technickým možnostem. Čtyři věci. První obava, kterou zde mám. Tato rovnováha na jedné straně mezi základními právy a na druhé straně bezpečností ano, jistě, to je v demokracii zásadní, ovšem v tomto francouzském textu chybí jedna důležitá věc, a která vyvolává obrovské otazníky tradičně a ústavně soudce, který je, eh, by měl být nezávislý, je garantem osobních svobod. A o tom se zde vůbec nehovoří. Je zde například určité povolení pro vládní představitele, ovšem eh, ani dokonce tam nejsou nějaké závazky pro exekutivu, v urgentních případech dokonce vůbec nemusí požádat o nějaké kontra, protistanovisko a tak dále. Další otázka, zda skutečně je to v souladu s článkem 2 smlouvy o Evropské unii a především pokud jde o rozsudky v této oblasti. Kolegové jistě se o tom rovněž zmíní, ale poté je to otázka i uchovávání dat, délka uchovávání, masivní sběr těchto dát. Mám několik dalších eh, dotazů, pane předsedo, ale vidím, že čas vypršel, takže jistě, jakmile eh, ústavní eh, rada u nás bude mít, přijde s nějakým rozhodnutím analýzou, tak určitě budeme mít víc času pro diskuzi. Já se omlouvám, říká pan předseda. Bohužel nemůžeme si vyslechnout úplně všechno, že takhle bychom tady byli až do pozdního večera. Tak, paní Sofie Tentfeld, jste další na řadě. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já musím říci, že nejsem úplně přesvědčena argumentem, který vždy slycháváme od komise. Ne, ne, my se nemůžeme, vy, my se nemůžeme vyjadřovat k vnitrostátním zákonům, dokud eh, ne, nebudou vyhlášeny. Když eh, Orban hovořil o znovu zavedení trestu smrti, tak komise reagovala velice rychle a to se tehdy vůbec nehovořilo o nějakém už schváleném zákonu. A Ehm, pak se tomu mm, dělo i někde jinde, takže já už tento argument neberu. Myslím si, že komise pouze odkládá tu eh, chvíli, ve které se bude muset nějak složitě vyjádřit k tomu že bude muset říct něco ošklivého. Eh, říkáte, že komise se nemůže vyjádřit k ústavnosti vnitrostátních zákonů, že se nemůže vyjadřovat k vnitrostátních ústavách, ale my to přece od komise nechceme. My říkáme, aby se komise vyjádřila, zda je to slučitelné ne s eh, ústavou Francie, ale s chartou základních práv, s evropskými smlouvami. A zde přece komise na to má názor, protože ten zákon byl schválen a e, možná, že teď, teď probíhá určité tedy to přeskoumání ústavního soudu, ale je to zákon. Takže přece máte nějaké stanovisko, máte právní odbor. Já si myslím, že komise na to má názor a mě ten názor zajímá. Je to povinnost, je to vaše povinnost podle smluv. Dále, řekli jste, že je zde musí být eh, rovnost nebo vyváženost mezi základními právy a bezpečností. Já si myslím, že ne. Základní práva jsou výše než bezpečnost. Myslím si, že už jsme vedli podobnou debatu, týkalo se to poprav eh, CIA. Eh, myslím si, tehdy jsme hovořili o tom, že trošku mm, nějaké mučeníčko a na druhé straně pak zase e, získáme trošku více bezpečnosti. Takhle to přece není. Některé věci prostě s některými věcmi nelze vyjednávat, některé věci nelze nějak e, prodávat za něco jiného. Takže zde také e, je to stejná situace. Musí zde být bezpečnostní opatření, která jsou v souladu se základními právami a se s těmi příslušnými listinami. Také vám zde oznamuji, že stejný dotaz položím e, také o zákonu, který teď navrhla vnitřesemská vláda, která umožňuje spravodajským e, službám, aby v podstatě monitorovali úplně všechno, veškerou naši komunikaci na internetu, bez jakéhokoliv podezření, bez jakéhokoliv omezení. Um, ani, nemu, ani nebudou muset, oni pouze řeknou, že to vlastně dělají z nějakého dobrého uh, účelu, že tam je nějaký dobrý účel. Já bych si opravdu přála, aby komise e, prováděla takový test ústavnosti ještě předtím, než ten zákon bude schválen a myslím si, že ještě bude trvat, než se lucemburský soud vyjádří. Neměli bychom tak dlouho čekat a já bych očekávala od komise, že bude dělat to, co má na práci, stejně tak jako třeba v oblasti e, soutěžního práva, nějaké hospodářské pomoci a tak dále. Tam jste velice rychlí, tak proč tak to nepostupujete v oblasti základních práv? Děkuji. Nyní paní Žolí. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem opravdu rovněž zklamána, že zde nemáme stanovisko komise. Já si myslím, že to, že vlastně ústavní rada se tím musí zabývat a v podstatě i v minulosti eh, se eh, o tom již uvažovalo, že v podstatě to bylo jenom díky tomu, že zde byla taková obrovská kritika ze všech stran. Ano, bylo to takové opravdu neobvyklé. Samozřejmě, že tato rada ústavní ehm, se nebude věnovat úplně celému tomuto textu, ale pouze několika ustanovením, které si zvolili nebo které, na které poukázali poslanci. A já se ptám, zda je to kompatibilní, teda tento eh, zákon s základními právy, které jsou zakotveny v naší smlouvě. S Bezpečnost je pouze jedním sílu tohoto zákona. Tento zákon rovněž by měl fungovat jako prevence kriminality. Dále jsou zde určité ekonomické, industriální zájmy, které jsou sáse Francie. Čili tento zákon umožní masové sledování takzvanými černými skříníkami, využívání určitých algoritmů právě v těchto takzvaných černých skříňkách. A my jsme zjistili, když došlo k diskuzi k tomuto zá, okolení tohoto zákona, že masové sledování v podstatě již od roku 2007 existuje. A že se týká vlastně veškeré komunikace mezi francouzi a cizinci. Čili veškerá komunikace je zde pro, prostě uchovávána a ta délka uchovávání, to je důležité samozřejmě. V současné době pou, mm, začne eh, fungovat tato, nebo začne běžet tato lůta až v okamžiku, když se začnou tato data analyzovat. Čili to je skutečně obrovský zásah, na, mm, zásah do našich mm, práv, základních eh, občanských práv eh, našich francouzských občanů. Já doufám, že nám k tomu komise teda konečně něco řekne. Děkuji. Není paní Rodelon de Plafonafa. Uh, eh, alors. Děkuji. Podobně jako mé kolegyně, francouzské europoslankyně, opravdu velice pozorně sledují celý tento text, jeho vývoj, pozměňovací návrhy, které byly předloženy a které samozřejmě obohatily tento text jednak v um, Národním schromáždění a i v Senátu. Ráda bych řekla na úvod, že si myslím, že to hlasování poslanců, kteří byli zvoleni ve všeobecných volbách našimi občany, tak v podstatě vlastně jsou to poslanci, nejsou to europoslanci, ale jsou to poslanci Národního parlamentu, kteří byli zvoleni a pokud teda ten text je schválen většinou v daném parlamentu a v podstatě jsou tam i poslanci pravice i levice, kteří ho schválili, tak asi pravděpodobně bychom mohli mít trošku více respektu pro takový demokratický postoj. A Ústavní rada, ano, poprvé se na ní obrátil pan prezident naší země. Já si myslím, že to je pozitivní, že to je dobré, ale asi bychom měli počkat na výsledek šetření této uh, ústavní rady. A Sofienbelt, tato rada by mohla poté například eventuálně požádat o stažení tohoto. Je to možné, oni mají tyto pravomoce. To znamená, že tam jsou určité články, které mohou využít a právě Eh, oni jsou garantem svobody základních práv, občanských práv, čili opravdu je to úžasná informace, že se prezident na ně obrátil a proto bychom měli být skutečně postovat obezřetně a počkat na výsledek. Natalie Greensbeck se o tom již zmínila, my bychom se měli snažit nějakým způsobem pracovat na situaci ve všech 28 eh, státech EU pokud mají takovou legislativu, něco takového, co máme například i u nás ve Francii, například je to výbor, kde eh, jsou například eh, zástupci nejvyššího soudu, poslanců, senátorů, kteří, na které se obrátíme ještě předem, pokud je o administrativu, jsou tam například i zástupci správního soudnictví, trestního soudnictví a tak dále. Čili protože ano, jsou zde určité obavy a to je normální, že k takovým obavám dochází. Je to vlastně první případ takového textu, který se snaží na jedné straně dosáhnout to rovnováhu mezi bezpečností a i kontrolou, čili to, že se prezident obrátil na tuto radu ústavní, to si myslím, že je správné a když se podíváme na to, co se děje v ostatních státech, to vlastně by zem, ano, snaží se určitě systémy, které by byly na jedné straně chránily svobody, ale zároveň, zároveň nějakým způsobem nás chránili a chránili naši bezpečnost. Děkujeme. Děkuji nyní, nyní, děkuji nyní paní Berke Cepel, prosím. Děkuji a ráda bych nyní hovořila německy. Za prvé, i demokraticky zvolený parlament může někdy přijmout rozhodnutí, která se obrací proti ústavě, či porušují evropské smlouvy. Proto je naprosto vhodné takovéto věci prověřovat. A za druhé, rovnováha mezi bezpečím a základními právy. Na počátku této debaty, kterou vedeme již delší dobu, jsem si myslela ano, je třeba, aby to existovalo, je třeba debatu vést, ale já už ji momentálně téměř nemohu vůbec poslouchat. Zdá se, že je to takový ten systém, že účel světí prostředek a když se říká, mohlo by to vzít, přinést více bezpečnosti, tak prostě ano, chceme bezpečnost a vezmeme v potaz omezení lidských práv. Ne tak tomu nemůže být. A tady souhlasím se Sofie Intveld. Základní práva jsou základní práva a nyní k postupu 20. respektive 24. 6. došlo k tomu rozhodnutí, k tomu přijetí. Z formálního hlediska se to tady ještě bude kontrolovat, ověřovat. A ta debata o tomto zákonu nezačala až v ale mnohem dříve. A já si myslím, že bychom si měli zvážit jednu věc, a totiž, že pokud vidíme, že dochází k jistému vývoji, který je znepokojivý, pokud se o něm dozvíme, zda bychom neměli dříve zasáhnout, alespoň neformálně, neboť pak dochází k mrhání časem a energií, pokud zákon, u kterého se obáváme, možná se mýlíme, ale obáváme se, že jde špatným směrem, když takovýto zákon necháme nejdříve proběhnout celým legislativním procesem, všichni možní lidé se tím zabývají a až nakonec konstatujeme, ne, to není možné, takže já si myslím, že bychom měli zasahovat možná trochu dříve a měli bychom si zvážit, jak to ošetřit, aby to bylo možné. A skutečně takové ty zvěsty, fámy, domněnky, ta obvinění, co je možné, zda, skutečně je to znepokojivé. Pokud by tomu skutečně bylo tak, že tajné služby mohou relativně nekontrolovaně a svévolně Eh, sbírat informace a údaje a špehovat, sledovat občany, pokud je to skutečně tam, že tam není, tak, že tam není žádná skutečná kontrola a transparentnost, pokud tam vůbec ani není jasný ten důvod, proč se přeskomávají data a ten účel, tak to samozřejmě není přijatelné. Já Mám pocit, nebo chápu částečně, že momentálně je ta situace taková, že se komise nechce detailně vyjádřit, ale i v tom souhlasím s paní Intveld, že ten text, který přijal Senát a na, Národní schromáždění, tedy obě komory, ten prostě existuje, je k dispozici a my na základě toho textu bychom si již mohli vytvořit názor, zda je tam tedy skutečně důvod, důvod k obavám či ne, i když možná nakonec dojde ještě skutečně k tomu, že ten text bude pozměněn. Ano, děkuji. Les propos qui vient de tenir, euh, V podstatě to, co řekla paní Birgit Cipel, já s tím mohu jenom souhlasit, ona je koordinátorkou naší skupiny a já se zne, opravdu jsem velice zneklidněná a ne, jsem schopná akceptovat argumenty typu je to v podstatě demokratická instituce. Já jsem to viděla i v jiných eh, zemích, kde udělali takové instituce velice špatné, téměř perverzní rozhodnutí, kontraproduktivní, pokud jde o lidská práva, pokud jde o bezpečnost. Například eh, americký kongres, který je jistě demokratickou instituci a dal zelenou tomu programu Renditions, to znamená vlastně i možnosti mučení, Patriotic Act, tento zákon americký a tak dále, vydávání lidí. Ano, já prostě to nespochybnuju, je to eh, že to byla demokratická instituce, ovšem občas udělají obrovské chyby. U nás pod tlakem událostí zdá se, že dochází úplně k takové mu šílenství, které by mohlo skutečně mít nesmírně negativní dopad a výsledky. Nelíbí se mi to, co zde vidím. Především je, eh, i vzhledem k tomu, že to přišlo jakožto iniciativa vlády z mé politické rodiny, od socialistů, vláda, která v podstatě udává určitý tón v Evropě, ať si, se jim to líbí či ne. Čili já skutečně věřím, že ta, tento vnitřní ústavní orgán ve Francii odvede svou práci. Ovšem my nemůžeme prostě jaksi zůstat pouze nečinně se na to dívat v úžase na, ně, na toto, co považujeme za kontraproduktivní a nebezpečné s ohledem na bezpečnost a, a především teda, když se podíváme na možné porušení lidských práv, ke kterému by tím mohlo dojít. Je tam no, mnoho jiných věcí, které se mi nelíbí, ve Ventimil například, nebo to, co se děje, nebo ta slova premiéra eh, Francie o civilizačním šoku, to všechno mě zneklidňuje a musím vystoupit, musím se ozvat, pokud by to přišlo z nějaké jiné politické rodiny, tak bych se stejně vyjádřila a najednou, když vidím, že eh, někdo z mé politické rodiny se dopouští takových obrovských chyb, tak prostě musím eh, reagovat. Ano, děkuji. Paní Infeld, vy jste se k tomu ještě chtěla stručně vyjádřit? Děkuji, pane předsedo, a děkuji, že ještě se k tomu mohu vyjádřit ještě jednou. Mám pouze jeden stručný komentář. Eh, kolega nebo kolegyně řekli, musíme respektovat eh, demokratické eh, konání parlamentu. Samozřejmě, ale ty parlamenty se také musí řídit smlouvami, nemohou si dělat, co chtějí. To je můj první komentář. A druhý komentář, a doufám, že teď pochopíte, že to řeknu ironicky, je jedno město na francouzské půdě, kterého se také bude týkat tento zákon, takže někdo by nás možná měl ujistit, že až tam tedy budeme příští týden všichni, takže nás nikdo nebude odposlouchávat. Ano, děkuji a nyní dávám slovo vám, pane Fonseco Morilo, abyste se k tomu také... Ještě někdo se hlásí o slovo, prosím, ale pouze stručně. Jenom abych to upřesnila. Jistě si přečetla ten text a jistě ví, že eh, poslanci z toho byli eh, výjimuti, novináři. Já ti mohu poskytnout veškerý seznam všech výjimek. Les avocats, les journal... Advokáti, novináři, soudci, poslanci. Pouze, pouze jsem tě chtěla trošku uh, uklidnit, pokud jde o příští týden ve Štrasburku. She has not integrated is that if these people don't... No, ale pokud tam budou ti, ty doktoři, novináři, poslanci a tak dále, ti jsou sice na tom seznamu, proto je výjimka, ale pokud budou hovořit s někým, kdo je sledován, tak se tam vlastně tak také mohou být sledováni. A to je právě také jedna z takových velkých lží, vlastně, nebo z takových věcí, která se nikdy pořádně neprobrala v parlamentu. Hmm. Ano. Nyní pan Fonseca Morelo, prosím. Já si myslím, že mohu být velice stručný. Já jsem řekla, že jsem nesmírně rád, že jsem mezi vámi, protože to jasně poukazuje na to, že hovoříme o něčem velice důležitém, závažném a já samozřejmě vždycky budu v tomto úsilí pokračovat. Ano, možná nemáme úplně stejný pohled na některé záležitosti. Ovšem nesmíme se tvářit, že to nebereme vážně. Několik otázek. Ano, paní Greensberg? my skutečně vlastně jsme uznali to, že tento zákon by mohl z právního hlediska vyvolat mnoho závažných dotazů. My jsme strážkyní smluv. My hrajeme konkrétní roli v tomto ohledu. Nemáme zde národní legislativu. My v podstatě se nemůžeme nějak oficiálně vyjádřit v tomto ohledu. Pan Infeld. Pokud jde o evropský semestr, tam máme například dvě části, eh, dvě nařízení, která představují právní základ. To je něco jiného. V tomto případě o to nejde. Uvědomte si, že článek 4, 2 eh, smlouvy o Evropské unii, já to zde nebudu nějak eh, hodnotit, ale hovoří se tam, Unie by měla vzít v potaz veškeré eh, eh, citlivé záležitosti, včetně národní bezpečnosti. Ano, čili toto je v podstatě článek 4.2, který hovoří velice jasně. Není to samozřejmě nějaká Bible, ovšem je zde mnoho věcí, které můžeme v tomto ohledu udělat. Já jsem pouze úředník, komise ovšem ujišťují vás o tom, že komise to bere nesmírně vážně. Myslíme si, že to nejlepší, co můžeme udělat, je respektovat normální prostupy a procedury v právním státě. A právě proto my prostě se nemůžeme vyjádřit, když ještě očekáváme odpověď se národní úrovně. My ale samozřejmě nebudeme prostě uh, čekat dalších 30 dní, to jistě, že ne. My samozřejmě chceme reagovat co možná nejrychleji a jakmile to od nás bude požádáno, tak samozřejmě přijdeme s naším vystoupením. Velice děkuji. Myslím si, že k tomuto tématu se zřejmě ještě asi vrátíme, buď příště nebo někdy v budoucnu. Děkuji vám za to, že jste mezi nás dnes přišel. Shledanou. Thank you very much. Okay, have a nice We move to the uh, next item. Stáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jedná se o návrhy rozhodnutí rady o podpis úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu jedná se a také dodatkového protokolu. 19. května 2015 se výbor ministrů, se Rada ministrů Rady eh, Evropy rozhodla přijmout eh, dodatečný dodatkový protokol Evropské úmluvě o prevenci terorismu. Týká se to tzv. zahraničních bojovníků. Tento protokol chce eh, provést Trestně právní aspekty usnesení bezpeč- bez Rady bezpečnosti OSN číslo 2178 z roku 2014, která se týká hrozeb mezinárodní bezpečnosti a míru, které plynou z teroristických aktů. 1. dubna 2015 na základě článku 218.4 TFEU se rada schválila rozhodnutí, zahájily se jednání o tom protokolu Dalš, dále následovaly první výměny názorů i v našem výboru, ehm, ale během této schůze členové výboru vyjadřili znepokojení vzhledem k tomu, že neměli dostatek informací a také eh, ehm, hovořili o tom, jaké je rozdělení kompetencí mezi Evropskou unii a členské státy. Ehm, já, pan Moraes zaslal dopis komisaři Avramopoulosovi, 11. května 2015, kde jsme požádali o vysvětlení, ale zatím ještě není žádná odpověď. 15. června 2015 Evropská komise schválila dva návrhy eh, rozhodnutí rady, kterým se eh, schvaluje tedy mm, podpis jménem Evropské unie této úmluvy o prevenci terorismu a jeho dodatkového protokolu. Evropská komise je zde dnes zastoupena, máme zde pana Lujka, který je ředitelem eh, odboru z generálního ředitelství pro vnitro, který také nás informuje o těchto návrzích. Dále bude následovat výměna názorů, mohou se vyjádřit také poslanci. Pane Lujku, máte slovo. Velice děkuji, pane předsedo, přeji vám všem hezké odpoledne. 1. dubna jsem zde byl a informoval jsem vás o aktuální situaci, jak to vypadá s těmi eh, v té době probíhajícími jednáními Opravdu jsme obdrželi dopis od pana Kloda Moráše a musím říci, že byla připravena odpověď. E, pak jsme byli ve styku s právní službou, s právní službou rady. No a tehdejší lotyšské předsednictví a nastupují lucemburské předsednictví se vlastně poprvé setkalo před pár dny takže rozhodli jsme se, že vás nejprve budeme informovat eh, a potom víte, jak to tedy je. Máme zde usnesení rady, nebo rezoluce Rady bezpečnosti z loňského roku, které žádá o to, aby se kriminalizovala určitá, eh, aby se kriminalizovaly určité činnosti, například výcvik eh, nebo eh, odcestování, vycestování do jiné země za účelem přistoupení k teroristické organizaci nebo k těm zahraničním bojovníkům. Komise byla požádána, abychom se podívali na rámcové rozhodnutí, které pochází z roku 2008. Tam se definuje terorismus a stanoví se tam minimální sankce. To vše eh, bylo v přípravě. V té době také ISIL vyhlásil kalifát v červnu, což eh, právě um, bylo takovou roznětkou tohoto všeho, takže nenacházíme se v žádném politickém váku. 30. srpna loňského roku se setkali hlavy států, které řekly ano, pokračujte s revizí rámcového rozhodnutí a také požádali i Eurojust, aby je informoval více třeba o Eh, zacházení v rámci justice, o výměně informací a tak dále. Pak přišly pařížské útoky, které podle mého názoru měly klíčovou úlohu v celém procesu. Rada Evropy se rozhodla téměř okamžitě znovu zahájit rozhodnutí o dodatkovém protokolu k úmluvě 196, která se týká boje s terorismem, prevence terorismu. Takže já se asi si uvědomujete, že na jedné straně jsme vyjednávali ve Štrasburku, ve Štrasburku na Radě Evropy o meritu věci. Chtěli jsme tam, aby, se tam, aby, aby Rada e, v tom e, protokolu také zobrazila naše obavy a naše priority. Zatímco na druhé straně vlastně došlo k těmto e, útokům, k těmto v eh, této situaci. My jsme tu situaci museli nějakým způsobem ukočírovat a bylo jasné, že Evropská unie a její členské státy mm, se rozhodly, že budou, že chtějí pokračovat v tom jednání. Teď jsme vlastně už zpátky v normální situaci. Co se stalo od té doby? Ta jednání už byla vlastně technicky dokončena během prvního dubnového týdne. Parlamentní schromáždění Rady Evropy také projednalo text, požádalo o další bezpečnostní záruky a o ochranu základních práv, o další pojistky, které jsou už teď v textu a které tam do určité míry už byly, já to ještě vysvětlím. Dále se konala schůze ministrů 19. května zde v Bruselu, kteří politicky podpořili tento text, politicky ho schválili. A teď se vlastně dostáváme do fáze, kdy má dojít k podpisu a potom eh, k provádění. Mm, je to trošku, ten postup je trošku neobvyklý. V právním smyslu je to tak, že podepisují se většinou mezinárodní dohody nebo umluvy. Zde je vlastně určitý protokol. Eh, pokud něco podepíšete, tak to, zná, tak to znamená, že máte vlastně eh, politickou vůli to potom prová, provést ve své legislativě a že vlastně souhlasíte i s tou umluvou. Ale zatím to ještě není právně závazné. A právně závazné se to stává teprve, když je ten protokol ratifikovaný. Takže to je ten obvyklý postup. Podpis, pak ratifikace. Komise většinou um, to nabízí jako určitý balíček, podpis a pak ještě i, ty, i, i, to, mm, i tu ratifikaci ale v tomto případě jsme se rozhodli, že to tak neuděláme, protože po diskusi s členskými státy jsme se rozhodli, že potřebujeme určitou upřímnou diskusi o kompetencích, o kompetencích členských států. Mm, zde mm, my vycházíme z toho, že se domníváme, že, že se vykládáme tak, že pro podpis úmluvy musíme nejdříve že nejdříve musíme podepsat, pardon, my vycházíme z toho, že nejprve se musí podepsat ta původní úmluva. To vlastně říká článek 10. To znamená, je to právní podmínka. Nemůžete přistoupit k protokolu, pokud ještě předtím nepřistoupíte k té základní umluvě. A my vlastně nej, ještě nejsme v, tom prvním, v té první fázi. Takže to je určitá právní podmínka. E, ta úmluva o prevenci terorismu tam je to, tam je to vlastně určitý smíšené, tam jsou smíšené kompetence, některé kompetence jsou sdílené, některé kompetence mohou být považovány za výlučné, ale tam to vlastně příliš nevadí. S výjimkou České republiky jsou všechny země stranou této umluvy a e, vlastně velkou otázkou je spíš, jak je to s tím protokolem. Kdo by měl za Evropskou unii podepsat ten protokol? Mají to být jednotlivě členské státy nebo Evropská unie jako celek? My jsme toho názoru, že je to výlučná kompetence Evropské unie. Podle nejnovější judikatury Evropského soudu a také podle článku 3.2 smlouvy se hovoří o tom, že Evropská unie má výlučnou pravomoc když se podepisuje nějaká mezinárodní smlouva, která má možnost eh, nějakým způsobem pozměnit eh, stávající eh, legislativu, my zde máme vlastně hlavní nástroj, který má bojovat proti terorismu a Evropská unie už vlastně vyčerpala své vnitřní pravomoci, členské státy už vlastně vyč své možnosti a proto se teď vlastně dostáváme na tu úroveň Rady Evropy, Teď se dostávám k meditu věci. O co jde v tom protokolu? Protokol v zásadě hovoří o tom, že se pět činů stává trestními činy. Za prvé, účastenství, které má za cíl spáchat teroristický čin nebo ter- podporovat terorismus. To znamená účastenství. Za druhé, získávání výcviku, to, že vás někdo vycvičí, dále kriminalizace vycestování do jiné zemi za účelem teroristických, dále financování těchto akcí a také nápom, nápomoc eh, při vytváření nebo při páchání trestních činů. Já bych chtěl zdůraznit, že členské státy, až budou eh, toto provádět do svých vnitrostátních zákonů, tak pokud členské státy se domnívají, že už teď mají dostatečné právní nástroje k tomu, aby tyto, tyto druhy chování byly považovány za trestné činy, takže nebudou muset eh, schvalovat nějaký speciální nový nástroj, pokud už to v jejich legislativě je takto ošetřeno. Není tam, takže už nemusí pak znovu, znovu objevovat Ameriku. A eh, musí, zde jde o to, že ty činy musí být eh, spáchány úmyslně. Já vám dám příklad. Já jsem třeba bankéř nebo pracuji v bance. Je to takový pří, příklad ze života. Je to opravdu skutečný případ, k kterému došlo. Takže něk, někdo mě požádá o nějakou půjčku, aby si, zlepš, aby si vylepšil eh, kuchyň, aby si přestavil kuchyň. Takže bankéř v té chvíli, ten makový pracovník, Eh, pracuje mm, záměrně, nebo dělá to, činí to záměrně a zákonně. Já vám teď chci říct si tedy, co to konkrétně znamená, že to je úmyslné a zákonné. Dále, co se týče pojistek pro dodržování lidských práv, tak je to jednak v té preambuli a také zejména v článku 8 zpřísně právního hlediska to nebylo nutné, protože všechna, všechny pojistky jsou vlastně v té úmluvě a všechny ty pojistky z té úmluvy by se automaticky stahovaly na ten protokol. Nicméně vyjednavací strany a také parlamentní schromáždění řeklo ne, ne, ne, i když je to očividné, napišme to tam znovu, ehm, aby tam ty pojistky byly i v tom protokolu. Takže je to v úvodu, v preambuli a také v článku 8 protokolu. Co to znamená v praxi? je nutné absolutně respektovat eh, princip přiměřenosti, eh, právo na spravedlivý proces, eh, týká se to toho, že břemeno, že, že důkazní břemeno spočívá na tom, kdo žaluje a také musí být respektována presumce neviny ve všech případech, za všech okolností. Takže Úplně na závěr, pane předsedo, jak vypadá stávající situace? Luxemburské předsednictví, které nás čeká, když jsme se s nimi spojili a snažili jsme se před několika dny z, uh, už o tom hovořit. Připravili jsme tři další jednání na červenec. Pokud jde o kompetence, členské státy mají ohledně kompetenci různé. Názory Česká republika uh, by chtěla ratifikovat a chtěla by teda tu mateřskou úmluvu ratifikovat. To je na jejich straně. Vím, že tam již došlo ke konkrétním krokům v Praze, aby teda to nějak zkompletovali. Některé členské státy mají pocit, že všichni nebo část tohoto protokolu znamená sdílené kompetence tam se ale různíme, tam jde o právní interpretaci smlouvy a i relevantních judikatury. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, říká pan předseda. Nejprve pan Weibereker, který je ze stáleho zastoupení Lucemburska. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, děkuji, vážený pane předsedo. Děkuji za to, že máme možnost za nadcházející předsednictví se vyjádřit k těmto dvěma návrhům. Kolega z komise již opravdu rozsáhlým způsobem vysvětlil stávající situaci tyto dva návrhy, které se týkají jednak toho dodatkového protokolu, ten vyvolává více pozornosti a dále je to podpis této úmluvy, která by představ, který by představoval samozřejmě obrovské výhody pro Evropskou unii i tím, že vlastně by se podepsal ten dodatkový protokol. Samozřejmě, že tento protokol je zatím velice novým dokumentem. My víme, že eh, samozřejmě geneze tohoto eh, protokolu je velice seznám a je tam samozřejmě všechno popsáno, jakým způsobem probíhaly například jednání mezi Bruselem a Štrasburgem, pokud jde o tuto úmluvu Rady Evropy, pokud jde o tyto návrhy eh, na straně Rady členské státy tomto týdnu pod eh, lotyšským předsednictvím se poprvé setkali. Naše předsednictví počítá se třemi schůzkami v červenci a cílem je pro nás, jakožto pro nadcházející předsednictví, přijetí někde na podzim a pokud jde o podstatu celé záležitosti, myslím si, že zástupce komise velice jasně popsal ty rozdíly z právního hlediska pohledu na straně komise a většiny členských států, které jsou zastoupeny v rádě. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní samozřejmě všichni, kdo se přihlásí do diskuse, pan Depre je prvním přihlášeným. Prosím, pane kolego. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych se rád omluvil, že jsem přišel pozdě, měl jsem jiné povinnosti, takže veliká důležitá část vašeho projevu mi unikla, proto se omlouvám, pokud teda se zmíním o něčem, co jste již zaznělo a samozřejmě, že zde velice srdečně mezi námi vítám zástupce lucemburského předsednictví. Nebudu hovořit o té podstatě celé záležitosti, já souhlasím s tou podstatou celé věci, spíše ta procedura, ten postup, který mě zajímá. Čili první záležitost. Abyste vlastně mohli být eh, součástí tohoto protokolu, tak musíte zároveň teda podepsat tu mateřskou, tu původní úmluvu. Mohli byste nám říct, kolik ehm, států v Radě Evropy již to podepsalo? Aspoň bychom teda měli určitou představu těch, kteří by mohli zasáhnout i v případě eh, podpisu toho dodatkového protokolu. A pokud jde o podepsání tohoto dodatkového protokolu. Snad jsem to pochopil správně, že na základě vaší analýzy článek 3.2 smlouvy, na základě tohoto článku je to Evropská unie, která by teda měla být jednou ze stran, které pod, nepíšou tento dodatkový protokol. Víte, já nevím, ty, ty články, já to trošku nejsem úplně schopen nějak operačně pochopit, je tam čtyřka každá strana přijme opatření, které jsou důležité pro například mm, mm, tresty, pokud jde, nebo trestně právní záležitosti, my zde nemáme kompetence v rámci EU, čili jakým způsobem můžete podepsat ano či nepodepsat a zaangažovat určité strany, které nejsou, které nepodepsaly například mm, tuto úmluvu a které budou chtít do, svého, do své legislativy mm, tam e, začlenit určité části. Vy jste tam například určité přestupky jsou zde přímo zmíněny, ovšem já z koncepčního hlediska to nějak nechápu. Kdybyste byl tak laskavá trochu nám to objasnili, já jsem z toho opravdu velice zmatená zmaten. Thank you very much. Děkujeme, říká pan předseda. Ještě někdo jiný, kdo se přihlásí do diskuse? Není-li tomu tak, mohl byste prosím pěkně odpovědět na otázku pana Depreho. Děkuji, děkuji, pane Depre, děkuji za otázku a tímto mohu vlastně všechno ještě objasnit. Čili pokud jde o vaši první otázku, všechny členské státy, kromě České republiky, nejenom podepsali, ale dokonce ratifikovali. To znamená, že jsou opravdu, že jsou teda mm, tu, tu, tu úmluvu, že jsou členskými státy které všechny členskými státy, které to podepsaly. Samozřejmě, že vy se nemůžete stát součástí toho protokolu, pokud jste nepodepsali předtím tu hlavní část, to, je um, samozřejmě ten protokol je pouze dodatkem té úmluvy, která již existovala, o tom se zmínilo i lucemburské předsednictví. Pokud je o kompetence, je to uh, článek 3.2 uh, dohody o fungování Evropské unie. Tam se jasně hovoří o tom, že tam v podstatě se definují definují právě exkluzivní kompetence. Je tam část dvě tohoto článku, náhod zde nemám nyní eh, po ruce, ovšem hovoří se tam o exkluzivních kompetencích, protože když například podepisuje nějakou mezinárodní dohodu, tak to může vést právě k nějaké, řekněme, nějaké změně uplatňování stávajících pravidel, stávajících záležitostí. To znamená, že to je v podstatě rámcová rámcového rozhodnutí z roku 2002, které bylo eh, přepracováno v roce 2008. My jsme to v roce 2002-2008 vlastně udělali. To mm, byla rámcová rozhodnutí, nebylo to ani eh, nařízení, ani směrnice, to ještě byl ten třetí pilíř podstatě i před těmi dramatickými záležitostmi v Paříži, předtím, než se Rada Evropy velice rychle snažila reagovat, samozřejmě byla to nesmírně obtížná situace. My máme mandát opětovně otevřít tu diskusi a jak si, jakým si způsobem, řekněme, lisbonizovat to rámcové rozhodnutí. To znamená nejenom otevřít ten obsah, toho rozhodnutí, tak abychom konkrétně reagovali na tento nový fenomén zahraničních bojovníků, abychom například i teda e, samozřejmě na to politicky reagovali na půdě Rady bezpečnosti OSN a vytvořit komunitní nástroj. To znamená, že už to nebude teda e, rámcové rozhodnutí, protože už nefungujeme v rámci třetího pilíře. To znamená, to jsou spíše takové e, právnické záležitosti. My máme instrukce ze strany šéfů vlád, abychom revidovali Ehm, toto to rámcové rozhodnutí, to znamená, že justiční nástroj k tomu máme k dispozici. V rámci nové agendy pro bezpečnost to bylo validováno, odsouhlaseno na nejvyšší úrovni komise, to znamená na úrovni kolegia, které rozhodlo o tom, že revize tohoto rámcového rozhodnutí proběhne v roce 2016 a přípravné práce již byly zahájeny to znamená, je to článek 3.2 smlouvy o fungování EU. Evropská unie zde již má zkušenosti a můžeme předpokládat určité eh, to znamená určitou změnu na úrovni tohoto protokolu, na úrovni Rady Evropy. A abych ještě řekla, všechny účastněné strany musí tento protokol samozřejmě aplikovat. My chceme navrhnout implementaci harmonizovaného charakteru společně s touto směrnicí, to znamená ve všech členských státech. Pro některé členské státy to nebude důležité, protože prostě oni již mají na národní úrovni takové nástroje, čili pro mnoho členských států se nic nezmění. Pro jiné členské země dojde k obrovským změnám, protože budou mít tento nástroj k dispozici, budou moci skutečně kriminalizovat určité konkrétní aktivity, o kterých jsem hovořil díky právě tomuto protokolu. Doufám, že jsem odpověděl na vaše otázky. Ano, ještě? Kromě teď řekněme, těch kompetencí, zákonného charakteru, co by bylo takové nejrychlejší a nejvíce v souladu podle vašeho názoru s tou filozofií nebo přístupem našeho boje proti terorismu, ale na druhé straně samozřejmě respektování lidských práv. Pokud je o podstatu, tak členské státy jsou jednomyslné ohledně tohoto protokolu. Proto na ministerské úrovni skutečně to nebyl problém, to znamená technicky i politicky tam došlo k dohodě již mezi nimi a nyní teda to bude ten proces podpisu a poté ratifikace. Já jsem se o tom zmínil na začátku, v podstatě jsou to právnicky sice oddělené dokumenty, ovšem my to navrhneme jako jeden balíček. Zde konkrétně jsme se rozhodli záměrně to rozdělit, tento balíček, dvě rozhodnutí, podpisy a doufáme, že na um, podzim dojde i k uh, tomu rozhodnutí o přijetí, či schválení nebo ratifikaci. No, či pokud to budou sdílené kompetence, tak to bude taková dohoda smíšeného charakteru, ten proces bude delší, protože to by znamenalo, že nejenom Unie ale i každý členský stát by to musel ratifikovat samostatně. Podle svých možností každý bude mít nějaké interní postupy na národní úrovni, které se liší. Samozřejmě víme, že je to naléhavá záležitost, pokud teda budeme, tak by to byla exkluzivní by to byly exkluzivní kompetence, které bychom uplatnili a tam je ta procedura, ten postup rychlejší. A myslím si, že by to bylo i skutečně věrnější tomu, jak vypadá um, jurisprudence ve stávajícím období a aby to bylo opravdu v souladu se smlouvami. Pane Depre, ještě, já nevím, zda jsem to úplně dostatečně pochopil, úplně jasně, čili například čtyři 5. Tam se hovoří o tom, že ta každá strana bude muset udělat všechno potřebné, aby teda zabránila těmto přestupkům, těmto činům a tak dále. To znamená, že komise bude prezentovat, řekněme, několik teda směrnic, kterými by vlastně požádali členské státy, aby do svých trestně právních legislativ eh, zavedli všechny tyto typy různých eh, činů s různými typy teda trestů, sankcí a tak dále. Tak, tak jste to myslel? Ano, přesně tak. No, tak to teda mohu říci, že opravdu eh, bohužel poznámka mimo mikrofon, pan eh, eh, poslanec si bohužel na část odpovědi vypl mikrofon. Takže vám děkujeme, říká pan předseda. Můžeme pokračovat s dalším bodem. Nyní nás čeká prezentace právních, eh, právního, právní služby a jejího právního stanoviska, které se týká toho, že 15. prosince 2014 koordinátoři rozhodli využít tzv. zjednodušený postup podle článku 50 jednacího řádu, eh, aby mohli schválit eh, pozici Evropského parlamentu na tři témata. Jsou zde tedy tři zprávy, které se týkají Eh, pardon, jejichž zpravodajem je pan Claude Moraes. 14. dubna 2015 na výboru Libe nás informoval zástupce rady, že rada hodlá zavést několik změn na, do návrhu komise a také nás seznámila s těmi hlavními změnami. Komise vyjádřila souhlas eh, s návrhy rady. Ehm, co se týče těchto změn rady. 27. dubna 2015 se koordinátoři rozhodli požádat právní službu Evropského parlamentu eh, o to, aby vypracovala stanovisko k těmto třem tématům a zejména se to týkalo těch nejvýznačnějších změn navržených radou. Stanovisko bylo zasláno panu Moraesovi 23. června a bylo následně rozesláno všem členům LIBE. Nejprve dám slovo zástupci právní služby Evropského parlamentu, aby předložili své stanovisko a poté bude následovat diskuse. Děkuji za slovo. Děkuji. Máme zde tři návrhy komise, které zde máme eh, předložené k diskusi ve vašem výboru. Každý tento návrh má několik právních základen a eh, chce zrušit několik zastaralých aktů, které se týkají oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Právní služba dostala dva dotazy od vašeho výboru, které se toho týkají. První otázka byla, zda um, výběr nařízení je v souladu se smlouvami. Na tuto otázku jsme odpověděli souhlasně u všech tří návrhů. Ano, nařízení je vhodnou volbou pro všechny tyto tři návrhy. Dovolte mi nejdříve zdůraznit, že smlouva nestanoví, eh, jaký specifický akt se má používat pro zrušení aktů Evropské unie. Pouze se zde říká, že pokud se tam nehovoří, jaký konkrétně akt má být schválen, tak se instituce mají rozhodnout případ od případu. Jsou zde dva návrhy, kde právě právní základny navržené komisí nespecifikují, jaký akt má být schválen. Pouze se hovoří o tom, že má být přijato opatření, measure. V těchto případech e, těchto návrhů, teď řeknu číslo, je to tedy návrh Telekom 2014, 713 a 714. V případě těchto návrhů je zákonodárce v zásadě mm, má, má možnost vybrat si svobodně vhodný druh právního aktu. Komise navrhla použít rozhodnutí a podle návrhu rady, který, na základě kterého jsme také pracovali, rada navrhla, aby toto, tento návrh byl změněn v nařízení. Ehm, provedli jsme analýzu, zda je nějaký argument pro nebo proti, nebo zda, je nějaké, zda jsou argumenty spíše pro rozhodnutí či pro nařízení. A podle judikatury soudního dvora se říká, že ten výsledný výsledek rozhodnutí může být stejný jako přímo uplatnitelné nařízení, zejména pokud je to ustanovení bezpodmínečné a dostatečně jasné a precizní. Podle naší analýzy tedy e, můžeme říci, že výsledek, e, pokud by to bylo rozhodnutí nebo nařízení, tak ten výsledek by vlastně měl být stejný. Dále, ten třetí návrh, je to tedy KOM 2014-715, to je trochu jiný případ. Dvě správních eh, základů třetího návrhu specifikují, jaký akt se má použít. Článek 83 odstavec 1 smlouvy o fungování EU umožňuje pro schválení směrnice, zatímco článek 88 odstavec 2 smlouvy o fungování Evropské unie umožňuje nařízení. Komise a rada navrhují nařízení pro ten třetí návrh. Nařízení je druh eh, nástroje, který je v souladu se všemi nebo eh, právními základy, které jsou v tomto návrhu. Navíc eh, tou, tím článkem 88.2 smlouvy o fungování Evropské unie se zde vyžaduje nařízení. Nařízení je tedy vhodným nástrojem, které se má použít pro ten třetí návrh. Teď se ještě stručně vrátím k otázce článku 83.1 smlouvy o fungování Evropské unie. Je to vlastně jedna z právních základen toho třetího návrhu. Vyžaduje využití směrnic, které se týkají definice trestných činů a sankcí. Nicméně právní služba došla k závěru, že v tomto velice konkrétním případu je textuální výklad smlouvy eh, pouze jednou z možných eh, cest, eh, protože cílem návrhu není schválení nového harmonizovaného opatření, ale pouze zrušení zastaralého aktu. A proto se zde není vyžadováno využití směrnice. V druhé části vaší první otázky jste se nás ptali, Zda existují nějaké právní argumenty, které by byly spíše pro um, výběr nařízení na místo rozhodnutí. Jak už jsem řekl dříve, um, ta otázka je relevantní pouze pro tu první a druhou, pro ten první a druhý návrh, ale um, my jsme nenašli žádný přesvědčivý právní argument, který by byl buď pro rozhodnutí nebo pro nařízení. Vaše druhá otázka se týkala navrhovaného zrušení rámcového rozhodnutí rady, které se týkalo evropského zatýkacího, eh, pardon, evropského ehm, rozhodnutí European Evidence Warrant. Eh, Rada se domnívá, že, ehm, že také toto rozhodnutí by mělo být zrušeno. Návrh rady obsahuje přechodné ustanovení, a některé změny, které se týkají recitalu. Máme zde směrnice, která by platila v 26 členských státech, protože Dánsko a Irsko se neúčastnilo jeho eh, schválení. Právní služba přeskoumala navrhovaná ustanovení a právní kontext a došli jsme k názoru, že zrušení rámcového rozhodnutí v tomto případě nebudí žádné právní obavy a nevzbuzuje žádné právní otázky, ale samozřejmě Příležitost tohoto zrušení by měla být posouzena na politické úrovni. Děkuji. Ano, děkuji, říká předseda. Chce se k tomu někdo z přítomných vyjádřit? Pokud nikoli, tak můžete nám říci, jak bychom měli dále pokračovat? Pan Morales navrhoval, abychom pokračovali podle zjednodušeného postupu pokud nejsou žádné námitky, tak pan Moraes jako zpravodaj přepraví pozměňovací návrhy, v nichž se zobrazí naše názory a také se tam zobrazí i ta výměna názorů s radou, která zde proběhla. Jim všechno vám rozešleme e-mailem do konce tohoto týdne. V souladu s článkem 50 zde bude lhůta pro případné námitky eh, vůči pozměňovacím návrhům. Pokud po té lhůtě nebudou žádné E, námitky, tak bude ta zpráva, nebo tak ty pozměňovací návrhy budou považovány za schválené a dostane se to na plénum. Pokud by někdo z Libe byl proti, podal by námitku, tak se potom o tom bude hlasovat na další schůzi Libe. Ta lhuta bude minimálně dva, musí být minimálně 21 dní, takže pokud bychom vybrali tu úplně nejkratší lhutu, a pozměňovací návrhy by byly zaslány 3. července, tak ta lhuta by byla do 24. července. Takže děkuji za toto právní stanovisko právní služby Evropského parlamentu. A teď už nás čeká vlastně téměř poslední bod. Týká se to delegace Libe do Washingtonu, která se konala od 16. do 19. března tohoto roku. Zprávu o této misi eh, nám představí eh, nebo nám měl představit pan Albrecht. Cílem eh, této mise bylo získat aktuální informace o tom, jak USA pokračuje v hlavních tématech, která se týkají ochrany údajů a ochrany osobních údajů, poté, kdy Evropský parlament 12. března 2014 vydal své usnesení o elektronickém hromadném sledování, to znamená téma, jako je eh, iniciativy reformy ochrany um, soukromí, jména evidence cestujících, reforma za, zákona o sledování USA, takzvaný Safe Harbor, dohoda TTIP, takzvaná zastřešující dohoda Umbrella Agreement, mm, dále návrh eh, zákona USA a tak dále. Vidíte, že tedy, nebo uvidíte, že obsah, obsah, ten obsah mise byl velice uh, <clears throat> dlouhý. Takhle se jsme setkali s různými nevládními organizacemi, se zástupci kongresu, ne, s americkými úřady. Uh, Dostali jsme mnoho informací o všech těchto tématech. Také jsme posílili spolupráci s správními orgány USA a s kongresem. Je tedy, doporučuje se, abychom posílili tuto kooperaci dále a abychom také posílili i rámec pro spolupráci mezi výborem LIBE mm, a také jsme ještě, Libe také k tomu může ještě přidat své vlastní specifické návrhy. Chci se zeptat, zase k tomu někdo chce vyjádřit ještě. Ano, děkuji. No, vypadá to, že jsem jediná poslankyně, která může osvědčit, že vše, co v té zprávě je pravda, opravdu ta mise se uskutečnila. Hovořili jsme o celé řadě věcí, které se týkaly ochrany, ochrany údajů. Já bych řekla možná jednu věc. Jedním z cílů této mise bylo mimo jiné vést takový široký dialog s našimi americkými protěžky, s americkou stranou. Chtěli jsme zjistit, jaké jsou skutečné rozdíly, respektive chtěli jsme zjistit, že zda jsou mezi námi opravdové rozdíly, anebo že tam je pouze nějaký rozdíl ve zvicích nebo v kultuře nebo v interpretaci. Myslím si, že to bylo velice užitečné, protože jsme zjistili, že opravdu velice často ty rozdíly nejsou tak olbřími, jak jsme si mysleli. A naopak zase v některých oblastech jsme zjistili, že tam jsou problémy, které nejsou dořešeny. Takže opravdu ten skutečný dialog eh, se ukázal být velice plodným pak jsme také hovořili o tom návrhu zákona, který se týkal toho, že vlastně evropští občané by měli mít stejné, stejná práva jako američané v případě té možnosti soudní nápravy. A tam jsme měli příležitost trošku na to zatlačit, že opravdu je to důležité, tato legislativa, abychom mohli dále pokračovat v jednáních o té dohodě a vlastně i týká se to veškeré legislativy o ochraně Eh, osobních údajů. Takže ta návštěva byla velice důležitá. Děkuji. Já si myslím, že tím se dostáváme na úplný závěr naší dnešní schůzky. Příště se uvidíme ve Štrásburku a bude to 6. července v pondělí od 7. večer. Děkuji vám za přítomnost.